Ladies and gentlemen, eh, Dámy a pánové, prosím, posaďte se, protože okamžitě začneme. Eh, dobré jitro a vítám vás na zasedání podvýboru 7. Program eh, jste všichni obdrželi a Dovolte mi, abych vám připomněla, že schůze je webstreamována a tlumočení je eh, poskytováno v jazycích eh, všech členů výboru a podvýboru. A nyní mi dovolte, abych vás vyzvala k přijetí pořadu jednání, pokud nemá nikdo žádné připomínky, pak pokládáme jednací pořad za schválený. Máte čas až do konce této schůze, čili do 12.30. A do té doby můžete eh, předkládat eventuální výhrady, pokud nějaké máte, eh, k zápisu eh, ze schůze, která se konala 26. února. Pokud neobdržíme žádné připomínky, pak bude zápis pokládán za schválený. Nyní mi dovolte, abych už uvítala naše hosty, eh, pana eh, zvláštního vyslance eh, Jacka Bilicu, který je hlavním poradcem a zvláštním vyslancem pro nešíření zbraní a odzbrojování v ESVČ. Dovolte mi, abych mu okamžitě dala slovo, aby nás mohl informovat o stanovisku Evropské unie koordinovaném stanovisku. Protože členskové, členské státy jsou stranami této smlouvy. Čili dovolte, aby nás informoval o stanovisku Evropské unie teď před eh, revizí konference, která se bude konat v New Yorku a bude to později na jaře tohoto roku. Proto eh, dávám slovo panu eh, velvyslance, pane vyslanci. Eh, dobrý den, eh, eh, vážení poslanci, děkuji paní předsedkyně, děkuji za tuto příležitost, abychom si vyzměnili příležitosti k deváté revizní konferenci o smlouvě o nešíření zbraní, která se bude konat od 27. dubna do 22. května 2015 v centru OSN v New Yorku. Nepochybně se jedná o nejdůležitější akci mm, v rámci kalendáře, který se týká nešíření a jaderných zbraní ozbrojování. Proto je velice vhodné, že toto téma se už diskutovalo 10. února 2015 ve Štrasburku na plenárce a tam vaš vysoká zástupkyně a místo předsedkyně Evropské komise paní Federika Mogherini se toho rovněž zúčastnila. Navíc to bylo i tématem veřejného slyšení zde, bylo to 29. ledna za účasti mého kolegy, který vedl vede divizi pro eh, konvenční zbraně a jsme zbraně paní Klára Asmar. Eh, pozice se momentálně připravuje ve SVČ a v rámci členských států a má to být na pořadu eh, Rady pro zahraniční záležitosti, což bude 20. dubna 2015. Nechci předjímat závěry této rady, ale chtěl bych říct si tyto Eh, přístup Evropské unie k eh, ozbrojování a nešíření zbraní eh, hromadného ničení vychází z efektivní strategie Evropské unie proti šíření, které bylo to přijato v prosinci 2003. Evropská unie usilovně pracuje, aby na jedné straně se zajistila univerzilata, univerzi, všeobecnost a také efektivní implementace příslušných příslušných mezinárodních smluv a dalších mezinárodních nástrojů, včetně této smlouvy. My také finančně podporujeme mezinárodní organizace, které mají implementace na starosti, což je například Mezinárodní e, agentura pro atomovou energii ve Vídni. Evropská unie je přesvědčena, že tato smlouva je přímo uhelným kamenem režimem pro ozbrojování a nešíření a proto se jedná o to, aby se dodržoval článek 6 této smlouvy. Je to důležité důležitý prvek při dalším eh, rozvíjení jaderné energie pro mírové účely. Evropská unie chce nadále eh, udržet tuto smlouvu. Je to důležitá eh, priorita, protože je to multilaterální nástroj pro udržování a posilování mezinárodní míru bezpečnosti a stability. Především je ale důležité, abychom zopakovali, že EU neustále podporuje všechny tři pilíře této smlouvy a jedná se o realizaci všech závazků, které byly poskyt, podniknuty i v rámci minulých konferencí revize. Evropská unie je pro komplexní vyváženou podstatnou eh, implementaci akčního plánu z roku 2010. Jsou tam konkrétní kroky o, ozbrojení a využívání jaderné energie pro mírové účely a je tady také cestovní mapa a eh, jedná se teď o realizaci tohoto akčního plánu, který bude a bude se to vyhodnovat. Je třeba zajistit také implementaci 60 54 akcí, které jsou v tomto plánu a je to kolektivní eh, zodpovědnost všech stran této smlouvy. V současném cyklu Evropská unie jsou se členskými státy podporuje implementaci akčního plánu nejenom prostřednictvím diplomatických prostředků a iniciativ, ale také prostřednictvím praktické výuky a pomoci. Takže je, velice pomáhá upevňovat tuto smlouvu. Pokud je od jaderné odzbrojování, jsme ochotni znovu znovu potvrdit náš závazek v této věci v souladu s článkem 6 a zdůrazněme potřebuje třeba dosáhnout konkrétního pokraku prostřednictvím eh, celkového snižování globálních zásob zbraní. Evropská unie také vítá ta podstatná snížení, kterým už došlo s ohledem na eh, konkrétní odpovědnost států, které mají největší arzenál, což jsou Ruská federace a Spojené státy. V tomto kontextu vítá rovně rovněž um, to, že se ukazuje, že je tady pokrok k nové smlouvě START a Evropská unie je také proto, aby se dále snižovaly jaderné arsenály. Týká se to strategických, nestrategických, rozmístěných i nerozmístěných zbraní. Také podporuje konferenci P5, včetně budování důvěry, transparentnosti, verifikace a diskuse o podávání zveřejňování zpráv. Jedná se to o to, aby ozbrojování bylo na základě smlouvy. O to jde Evropské unie. Jde o to, aby se oživily také orgány, které mají na starosti mnohostrané diskuse, zejména konference o ozbrojení. Je třeba hledat také možnosti dalšího jejího rozšiřování. Zatím je tady určitá slepá ulička a to je zdrojem naše, našich obav. Měli bychom zopakovat tedy, že chceme, aby okamžitě se znovu zahájila a ukončila jednání. Eh, eh, ohledně eh, smlouvy o zákazu štěpných materiálů a jiných jaderných zařízení. Jedná se také o komplexní zákaz zkoušek, což je důležitý doplněk této smlouvě a proto Evropská unie toto pokládá za velkou prioritu a i nadále podporujeme tento cíl prostřednictvím diplomatického a finančního nasazení. Také konstatujeme závažné důsledky spojené s použitím jaderných zraní a zdůrazňujeme, že všechny, členské, všechny státy mají eh, odpovědnost za to, aby se tomu zabránilo. Musíme si připustit v tomto směru, že během současných diskusí o důsledcích jaderných zbraní se vyjadřují různé názory a to včetně těch, které zaznívají na eh, Vindinské konferenci o humanitárních dopadech jaderných zbraní. Konalo se to 2014 a z iniciativy Rakouska. Nezúčastnili se toho všechny členské státy, ale většina těch členských států, které tam byly, tvrdili, že postupný přístup je nejefektivnější a nejpraktičtější pro jaderné odzbrojení. V této souvislosti podporovali různé unilaterální, bilaterální a multilaterální stavební kameny. Konkrétně se poukazovalo na nutnost vstupu v, v platnost CT TCBT a smlouvy, která by zaházala výrobu štěpných materiálů pro jaderné materiály. Je tedy třeba přihlížet k tomu všemu při, při diskusi o jaderných zbraní, o zbrojení. Pokud jde o nešíření, pak Evropská unie si uvědomuje závažné výzvy v oblasti jaderné proliferace, což je nadále hrozba pro mezinárodní bezpečnost a že je třeba hledat mírová a diplomatická řešení. Zdůrazňujeme, že mezinárodní komunita musí být bdělá a musí být na výši těchto výzev a řešit je rozhodně. Uvědomujeme se, že systém boj, pojistek Mezinárodní agentury pro jadernou eh, energie je velice důležitá pro realizaci NBT. Také Evropská unie zdůrazňuje, že Rada bezpečnosti OSN má významnou úlohu, pokud dojde k nedodržování. Pokud je o regionální záležitosti, Evropská unie nadále je pro vytváření zón volných od atomových zbraní na Středním východě. Evropská unie vyjádřila politování, že se zatím nepodařilo svolat konferenci o ustanovení takové zóny, které by se zúčastnily všechny státy daného regionu plně podporujeme probíhající přípravu a jsme velice rádi, že tady dochází k velkým snahám, včetně z řady závažných schůzek neformálních, ke kterým došlo ke Švýcarsku. Evropská unie uspořádala celou řadu akcí ve formě semináří v Bruselu, bylo to v roce 2011 a 2012, když se zúčastnili zástupci na vysoké úrovni úrovni státu tohoto regionu a loni v červnu se konal také workshop pro navýšení kapacit ehm, pro diplomaty ze Středního východu. A tam měli možnost eh, získat praktické zkušenosti od těch, kdo vyjednávali eh, bezjaderné zóny a také se tam hovořilo o dalších podobných opatřeních v Evropě a v dalších regionech světa tomto kontextu mi dovolte, abych znovu zopakoval, jak velký význam eh, Evropská unie eh, při, přikládá tomu, aby eh, smlouva o nešíření a odzbrojování se stala univerzální. Proto vyzýváme všechny státy, které tak dosud neučinili, aby se k ní připojili a posléze dodržovali. 2. dubna 2015 vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku paní Morgerini eh, připravila společné vyjádření se zahraničními ministry jiných dalších zemí ve Švýcarsku a bylo zde dosaženo eh, schody v klíčových parametrech a eh, také mírové řešení iránského jaderného programu. Práce bude pokračovat na politické a expertní úrovni který vlastně připravil tento text a bude se pracovat na technických detailech a, detailech a do 30. června se předpokládá dokončení. Jsem přesvědčen, že tento vývoj bude mít pozitivní dopad na atmosféru a jednání eh, v rámci NPT. Eh, také na Blízkém východě eh, Evropská unie vyslovuje své politování, že Syrie stále Eh, nepřistoupila k plnění eh, eh, doporučení IAEA e a jsou tady další výzvy, jako, v oblasti, jako jsou jaderné testy, pro které provádí Korea. Pokud jde o mírové využití jaderné energie, EU je připravena nabídnout podporu v oblasti vývoje a produkce a využívání jaderné energie pro mírové účely a to bez diskriminace a v souladu se smlouvou. Měli bychom vyzvat pravděpodobně eh, členské státy NPT, aby rozvíjeli eh, koncept odpovědného eh, vývoje v oblasti mírového užití a to s ohledem na bezpečnost a nešíření. Posílení jaderné bezpečnosti je dlouhodobou prioritou EU a je dlouhodobým prvkem při mezinárodní spolupráce. Eh, summit v oblasti jaderné bezpečnosti dal základ eh, eh, posílení jaderné bezpečnosti, včetně snížení hrozby jaderného terorismu a zajišťování zranitelných nebo bezpečných materiálu v následujících letech. Eh, Evropská unie eh, chce plnit tyto cíle, uvědomuje si svoji vůči úlohu v rámci eh, IAEA e a po mm, neštěstí ve Fukušimě jsou tady stále zásadní věci, které je třeba řešit a žádáme, aby se všechny státy Eh, účastnili, pokud jde o jadernou bezpečnost v eh, oblasti těchto jaderných eh, neštěstí a zároveň, aby pracovali na tom, že pokud dojde k takovému neštěstí, je třeba snížit všechny dopady. Vážení poslanci, vážené poslankyně, je potřeba abychom v současné době brali v potaz zásadní hrozby, které existují jednak v oblasti terorismu, kteří by se, teroristé by se mohli eh, zmocnit těchto zbraní a eh, až po tedy skutečnou státní agresi proti bezpečnosti a suverénnosti či teritoriální integritě jednotlivých států. Toto by však neměla být výmluva, abychom zůstali v New Yorku nečinní. Naopak, měli bychom pracovat všichni k Eh, úspěšnému uzavření eh, tohoto jednání a aby tato přeskumná či revizní konference měla jasný výsledek. Vysoká představitelka se bude osobně účastnit, stejně tak jako celá řada zahraničních eh, ministrů a představitelů. Já osobně doufám, že za předsednictví eh, pana velvyslance Ferukyho z eh, Alžírska budeme schopni dosáhnout tohoto důležitého cíle. Eh, předsedkyně může počítat, na, počítat s naší podporou a v rámci této podporu, eh, podpory byl nedávno organizován seminář, který se týkal přípravy této konference, proběhl 8. a 9. dubna a byli tam předsedové hlavních eh, výborů a celá řada představitelů z Ruska, um, uh, Spojených států Jižní Afriky, Austrálie, Brazílie, Japonska. Děkuji a těším se na diskusi. Že... E, já vám děkuji, pane vyslanče, a zahajuji diskusy. Nejprve bych e, ráda udělila slovo koordinátorům politických skupin. Pane Gale, velice stručně, já nemám dotaz, je to spíše určité prohlášení. Myslím si, že politika nešíře, nerozšiřování jaderných zbraní a pravidelná revize této smlouvy minimálně v Evropské unii je založena na konsensu. Nemyslím si, že bychom tady měli nějaké velké rozdíly v názorech ani v rámci parlamentu, ani mezi vládami členských států. Proto si myslím, že bychom měli jednoduše podpořit všemožně zástupce na této konferenci, počínaje naší vysokou představitelkou. Děkuji, pan Kán. Thank you. Děkuji. Já bych chtěl také našemu hostovi poděkovat za to, že se s námi podělil o své myšlenky. Dva, otá, dvě, dva dotazy. Nejprve bych chtěl navázat na otá, záležitost Indie a Pakistánu, protože to je to, co z hlediska jaderných zbraní nejvíce ohrozuje. Víme, že jsou zbraně v Kašmíru, víme, že tam byly už tři války a víme, že tam je největší koncentrace eh, vojenských sil vlastně na světě. Takže co bychom mohli udělat více, abychom zajistili, zajistili, že nedojde k další válce, což by nakonec mohlo vést až k jaderné válce mezi těmito dvěma státy. A druhá věc, eh, druhá otázka je tato. Už teď sledujeme otázku další dobu eh, středního východu. Zase je to eh, velice neklidná oblast, je tam mnoho problémů. Teď se hodně pracuje i s Iránem v souvislosti právě na jaderných záležitostech. Ptám se, v čem je potíž, aby se zajistilo, že eh, celá zóna eh, Blízkého východu bude prosta těchto zbraní. Kde jsou překážky a co se dá udělat, aby se toho dosáhlo a abychom neboli pokročili na cestě k tomu, aby Střední východ byl eh, prost jaderných zbraní. Děkuji. Děkuji. Pan Van Orden, prosím. Uh, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. My samozřejmě všichni podporujeme práci, která se týká mm, eh, této revizní eh, konference ANPT. Eh, nicméně nesmíme zapomínat na to, kde leží ty samotné problémy. Já jsem si všiml například u nás ve Spojeném království, Eh, máme ty eh, snahy o jednostranné odbrojování politické skupiny, jako Skotská národní strana, vedou eh, kampaň za takové jednostranné odbrojování. Takové do dozvuky nebo ozvuky 50. a 60. let. Všimli jsme si také, raz, že Rusko používá stejné politické nástroje a hrozí jaderným útokem zemím, pokud nebudou se přizpůsobovat jejich politice. Takže tady jsou takové ozvy té minulosti, které zde vnímám, ale eh, jde mi hlavně o eh, takzvané nestátní aktory, eh, ty aktéry, to znamená ti, kteří mohou, ne, by nepoužili zbraně jako nějaký stát, ale jednotlivci, skupiny a kteří se mohou dostat k jaderným materiálům i k té odbornosti a vyvinout nějaké jaderné zařízení, ať je to zbraně nebo ať je to nějaká takzvaná špinavá bomba, vše. Eh, oba, obě tyto situace by mohly mít eh, enormní a katastrofické dopady, pokud by se dostaly do nesprávných rukou. A mě by zajímalo, jaké máte na to názor. Já si myslím, že my si vedeme dobře v tom, že si v západních demokraciích stále, jaksi eh, stále sami sebe kontrolujeme a prověřujeme, zda to děláme dobře a prověřujeme, co je špatně, ale vedle toho jsou tady skutečné, reálné hrozby, které by si zasloužily pozornost. A mě bude zajímat eh, váš názor na takové úsilí s, směrem k těmto problémům a hrozbám. A vzhledem k tomu, co říkal pan Kán, na to chci zareagovat. Kašmír, eh, ta otázka ano. Pokud Pakistán eh, přestane posílat teroristy a další přes eh, hranici do Indie a v této trvalé problematické situaci, tak kdyby to přestal Pakistán dělat, tak by eh, to bylo mnohem méně ohrožující. Eh, Aka Khan byl jedním z těch nejbez, nejnebezpečnějších aktérů této, eh, této situace a měl na svědomí celou řadu těch špatností, včetně toho, že i Irán je na cestě k vývoji jaderného zařízení. Takže Eh, odpovědnost leží ve vel, do velké míry na Pakistánu a Pakistán by se měl eh, snažit toto řešit. Já se nechci pouštět do diskuty, eh, diskuse o samotném Pakistánu, ale vzhledem k tomu, že zazněla otázka Kašmíru. Děkuji, paní Sabajos. Tak, fru ordförande. Eh, jag tror att det här är väldigt viktigt. Děkuji. Je dobře, že máme tuto diskusi a že si můžeme udělat jasnou představu o tom, o co by se měla snažit Evropská unie. Vidím, že zatím jste si ještě nenasadili všichni sluchátka, tak já to budu opakovat. Je velice důležité, abychom se nyní zabývali touto otázkou. Víte, že existuje i nadále velké množství nukleárních zbraní ve světě a s tím souvisí obrovské riziko. Je zde riziko, že se něco může stát. A pan Bilica hovořil o Fukushimě, o této katastrofě, která měla ničivé důsledky pro Japonsko a celý region. A tyto dopady, tyto důsledky budou ještě citelné celou řadu let, takže musíme myslet na veškeré humanitární dopady, které může mít taková nukleární eh, nehoda. Já pocházím z oblasti, která byla postižena Černobylem, bylo to před 30 lety, ale stále musíme čelit eh, dopadům eh, této jaksi nehody. Já žiju ve Švédsku. A e, zde si musíme uvědomit, že dopady těchto nehod samozřejmě nepostihují bezprostřední sousedy. Souvisí to také s dešti, které mohou roznášet veškeré, e, veškerá tato rizika. O to více musíme diskutovat o této záležitosti a musíme také vybudovat určitý, určité argumenty proto, abychom bojovali proti tomuto riziku. Svět je mnohem nejistější. Existují nukleární zbraně. Eh, jde o to, aby nikdy nebyly použity. Eh, máme několik států, které jsou takto vybaveny, takže riziko je mnohem větší. Je zde eh, nebezpečí, že budou použity. A proto je politování hodné, že parlament se nedokázal sjednotit z hlediska přijetí společné rezoluce, eh, která by mohla představit světu eh, naše stanovisko, eh, stanovisko, kde bychom vyjádřili, že si nepřejeme, aby se šířily zbraně hromadného ničení. Ale já jsem nevzdala ještě naději, že se nám to podaří a že se sjednotíme na nějakém jednotném usnesení právě s ohledem na skutečnost, že e, tady je problém s radou. Víte, že existuje celá řada různých stanovisek ze strany členských států. E, po ukrajinské e, krizi se objevila nová situace. Hovoří se o vyzbrojování místo odzbrojování. A tato perspektiva se vyžaduje, aby parlament zaujal nějaké stanovisko. O to důležitější je toto stanovisko. Pokud se obáváme, že jaderné zbraně by mohly být použity, tak eh, o to více musíme výrazněji vyjádřit naše stanovisko k této věci. A samozřejmě musíme předat naše stanovisko také všem účastníkům konference. Já vím, že tam bude náš zástupce, který se bude účastnit této konference a e, náš kolega, který tam bude, mě e, požádal, abych se vyjádřila jeho znepokojení ohledně absence jednotného stanoviska, jednotné rezoluce. V minulosti e, roku 2010 jsme vyjádřili stanovisko a také 2013. Já myslím, že nám nic nebrání v, tomu, aby, v tom, abychom se sjednotili na našem názoru a vyjádřili ho právě v podobě rezoluce před touto konferencí. Pan Kahn, pan Kahn požádal o to, aby zareagoval na vystoupení pana Van Ordena. E, děkuji. Já jsem chtěl říci panu kolegovi, že když jsem o tom hovořil, o Indii a Pakistánu a jejich obtížnému vztahu ke Kašmíru, já souhlasím s vámi a můžeme si to někdy v několika hodinách probrat. A je to skutečně komplikovaná situace, ale neměli bychom to nechat na tom, co jste řekl vy. Třeba, že můžeme diskutovat o míře zapojení e, Pakistánu, můžeme stejně tak říkat, že eh, ani Indie eh, nemá v této oblasti čisté eh, ruce. Byla, mm, jak si je zapojena v Nepálu, v Pakistánu, podporuje separatistická hnutí, takže je tady celá řada příkladů, které bych mohl uvést můj zájem není, abychom se tady um, dohadovali o tom, kdo je horší či lepší. Já jako za, zástupce Kašmíru nebo představitel z této bych měl rád ehm, jasné řešení této otázky, aby si lidé v Kašmíru samu mohli eh, eh, rozhodnout, co chtějí. To bych chtěl. Myslím si, že to je eh, strašné, že všechny ty, to nebezpečí, které zde hrozí, hrozí v této, v této oblasti samotná Indie má 55 milionů pod hranicí chudoby a chtěl bych, aby ty zdroje, které jsou na to používány, byly spíš používány na vyvedení těch lidí z eh, chudoby, abychom viděli pokrok takový, jaký jsme viděli v EU, eh, e aby tento pokrok byl skutečný a aby se lidé nevyčerpávali na hrozby válečné či na samotné války. Doufám, že toho dosáhneme. Děkuji, pane Káne, paní Veltman. Well, thank you very much and I'm, I'm very... Děkuji. Já možná mm, se k tomu dostávám až příliš pozdě. Eh, možná, že položím, přišla jsem později, možná položím otázky, které již zazněly a za to se omlouvám. Já jsem měla před několika lety možnost navštívit Japonsko, viděla jsem Hirošimu a Nagasaki a viděla jsem velmi, ty velmi bolestivé vzpomínky a připomínky v těchto zemích a od té doby jsem o to víc přesvědčena, že je třeba skutečně usilovně bojovat za zákaz jaderných zbraní. A velmi se mi líbilo vystoupení paní kolegyně, že bychom měli mít usnesení, i když vím, že text parlamentu je potom eh, někde založen a nemá skutečné praktické dopady. Nicméně byl by to signál, kdybychom se byli schopni zhodnout na usnesení, novém usnesení, možná třeba i během té eh, New Yorkské konference, ale pokud se mám zamyslet nad tím, eh, k čemu tam dojde, tak mám na zásadní otázku, jaký je očekávaný výsledek té konference a s čím bychom byli spokojeni. Nemůžeme změnit eh, svět za minutu či za pár let, ale musíme zaznamenat nějaký pokrok. A když se podívám dnes na svět, když se podívám na ty eh, konflikty, začínám být pesy mystická. Myslím si, že děláme kroky, ale kroky nejdou kupředu, ale spíš zpět. A proto by mě zajímalo, co bude uspokojivý výsledek té konference, čím budeme uspokojeni. A za druhé, většina zemí, které se budou účastnit, jsou západní země se západními hodnotami a jakým způsobem chcete přesvědčit eh, eh, eh, blízkovýchodní země, aby se Eh, účastnili, aby uvažovali stejně jako my. Eh, to jsou, myslím, to bude ten největší úkol a největší problém. A poslední věc, proč eh, by se měli, jaká motivaci by mohly mít blízkovýchodní země, aby se vzdali některých těchto nástrojů. Děkuji, pan Schaffhauser. Oui, merci. Děkuji. Podle mě je velice důležitá ta práce, která by měla proběhnout ohledně šíření nukleárních zbraní. Chtěl bych ještě říci, že eh, pokud by došlo k použití jaderné zbraně, tak eh, samozřejmě je vždy důvod. Víte, že USA, když použilo nukleární zbraň, tak to bylo proto, že se domnívali, že bojují za správnou kauzu a že to ospravedlňuje použití nukleární zbraně. To je jenom na úvod. A teď bych chtěla hovořit o tom, jakým způsobem přistupovat k míru. My zde eh, ve výboru máme někdy jednostranou, sektářskou, nevyváženou pozici. A často máme sklon k určité propagandě a zapomínáme na pravdivé vylíčení situace. Zapomínáme na tu dlouhou historii a citlivost na historii. A pokud takto postupujeme, tak vlastně v konečném efektu podporujeme použití nukleární zbraně. Kdy je použita? Je použita tehdy, kdy někdo se domnívá, že má jako jediný pravdu a ostatní nemají pravdu. Takže nesmíme podporovat toto soustrojí, které by mohlo vést k použití zbraně. Musíme mít na paměti pravdu a smysl pro skutečnou realitu, protože pokud budeme čistě náležet jednomu táboru, tak nás to nezbytně povede k válce. No... Eh, děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí. Proto mi dovolte, abych i já se ujala slova. Pane vyslanče, i když pan Galer tady nás se uklidňoval a paní Pajer vyjádřila určité pochybnosti. Já bych naopak eh, se vás chtěla přesně zeptat na toto. Jaká jsou stanoviska členských států a jaké existují vyhlídky, že se dosáhne vyváženého postoje při a že se bude opravdu dojednáno koordinované stanovisko. Za druhé, význam eh, nedávných prohlášení eh, Ruska ohledně eventuální nuklearizace Krymu. Myslím si, že pokud je o budování důvěry, eh, porušování memoranda z Budapešti a další oznámení Ruska, by mohla podrývat tato úsilí, která už byla vykonána v přípravě na tuto um, revizní konferenci. Za druhé, ptám se na eventuální dopad jednání s Iránem na situaci v celém regionu, na Blízkém východě z širšího hlediska. A jaké jsou tady možnosti eh, odzbrojení, protože zatím se zdá, že trendy jdou eh, opačným způsobem, že se tady spíše něco buduje jako na to na středním východě. Takže to je eh, to, je to, to je, to je vše zatím. Děkuji. Prosím, máte slova. Děkuji, mnohokrát děkuji paní předsedkyně a Děkuji eh, všem členům podvýboru, které, kteří se chopili slova a eh, zmínili celou řadu velice důležitých otázek. Já se budu snažit odpovídat v tom pořadí, jak byly položeny India a, Pakist, India a Pakistán za prvé. Myslím si, že většina nebo možná dokonce všichni odborníci v této oblasti se shodují, že tento subkontinent je regionem, kde riziko jaderné konfrontace a toho, že se někdo jaksi přepočítá, eh, že je skutečně nejvyšší. A to souvisí i s tím, že oba tyto státy, které vlastní jaderné zbraně, vyvíjejí teď další kapacity, další možnosti z hlediska jaderných zbraní, včetně substrategických a také prostředky e, jejich dodání, to znamená nové rakety. To je samozřejmě velmi znepokojivé a trochu je to matoucí, eh, jak tomu máme rozumět v souvislosti s tím, že se to odehrává v kontextu velice složité ekonomické a sociální situace na tomto subkontinentu. To bylo zcela zřetelně řečeno i v projevu eh, papeže Františka, který eh, byl určen eh, tématu právě Vídeňské konference, protože právě papež zmínil, jak se tady mrhá penězi na jaderné a jiné zbraně tam, kde jsou obrovské ekonomické a sociální problémy. Moje základní stanovisko, jak už jsem to zmínil, je, že je třeba eh, Vizí vy, vy, vy, a všechny členy, aby se státy, pardon, aby se připojili ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní, aby nedosáhalo, nedos, ne, ne, se ne, nestávalo to, že bude naopak podrývána. Ještě předtím jsme zahájili dialog s Indií i s Pakistánem o odzbrojení, o nešíření jaderných zbraní, ale také o jaderné bezpečnosti a nabízeli jsme jim v mnoha případech pomoc ku příkladu tak, aby byla jistota, že mírové využití jádra bude podle všech bezpečnostních a dalších standardů. A samozřejmě, že Tady je možné využít různé mezinárodní nástroje, které existují na světě, například pro budování důvěry, jako je Hákský eh, kodex eh, proti šíření balistických zbraní, což je eh, nástroj pro transparentní výměnu informací o včasné vyrozumění a to Evropská unie velice podporuje. Dále, pokud jde o účast, čímž už vlastně se dostávám k další otázce eh, na té konferenci o mm, přeskumu, o hodnotící konferenci stran, pak tedy eh, eh, strany smlouvy tuto konferenci hodnotí sami velice dobře. Nemyslím, že tam převládají západné, eh, západní strany, protože nezúčastněné hnutí, hnutí nezúčastněných států, tam má velice silný hlas a myslím si, že probíhá velice dobrý dialog mezi těmito skupinami států. Pak celá řada z vás zmínila mimořádně důležitou věc, totiž ruskou agresi proti Ukrajině a proti zákonou anexi Krymu a také porušování budapeštského memoranda, kde byla celá řada e, ujištění, která byla učiněna vůči Ukrajině v roce 1994 a bylo to tehdy, když se Ukrajina připojovala ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní jakožto nejaderný stát to by pochopitelně mohlo mít velice závažné dopady na budoucnost eh, eh, globálního eh, úsilí o nešíření jaderní zbraně a ozbrojení. A zase se vracím k tomu, co už tady zaznělo, že tady slyšíme některé, tady takovou retoriku, která nás znepokojuje, že například jaderné zbraně mm, budou, v Rusku budou uvedeny do pohotovosti. Takže si myslím, že Eh, tady eh, bylo vše řečeno zcela jasně z naší strany, že jsme odsoudili eh, Rusko a ten fakt, že a zdůraznili, že anexe Krymu byla zcela protizákonná. A také doufáme, že otázka jaderných bezpečnostních ujištění, pojistek, které dávají jaderné státy, které vlastně jaderné zraně těm, které je nemají, a také v souvislosti s nejadernými zónami. Obáváme se tedy, že to, co dělá Rusko, by toto úsilí mohlo podkopat. A e, že tedy e, e, teď pokud jde o jadernou bezpečnost a o terorismus. Řekl bych, že jsem se stačil toho dotknout i v těch 14 minut, které jsem měl že tedy jaderná bezpečnost je obrovskou prioritou pro Evropskou unii. A my jsme hrdě na to, že se nejenom eh, účastníme eh, toho procesu jaderných samitů v tomto smyslu, který, s nimiž přišel pro, prezident Obama, ale že také to podporujeme řadou nástrojů, které existují prostřednictvím práce Evropské komise, pak je tady společné výzkumné středisko, ale činíme tak i na půdě MAE. A tam Evropská unie dává asi 40 milionů euro a je tím pádem jedním z největších přispěvatelů k věci do fondu jaderné bezpečnosti. Prozatím mezinárodní společenství úspěšně zajišťovalo to, aby jaderné schopnosti se nedostaly do rukou teroristů. Nepochybně je to ovšem záležitost, která je velkou prioritou všech. Pokud jde o záležitosti výsledků hodnotící konference. Samozřejmě, že těžko můžeme v tomto směru říkat něco přesného, a všechno to, co jsem řekl v těch 14 minutách svého vystoupení, už se vztahovalo vlastně k tomu, jaký výsledek bychom si přáli. Zaprvé bychom si přáli, abychom, aby došlo k posílení a nikoli k oslabení této smlouvy. To je základní stanovisko. Jinými slovy, my bychom si přáli, aby došlo k dohodě ohledně pokroku ve všech třech pilířích Možná, že e, tento pokrok e, nebude úplně optimální, nebude až tak výrazný, ale měl by být e, výrazný. Měl by být skutečný. Posílení smlouvy znamená, že žádný stát se nebude ubírat Eh, cestou Severní Koreji, která oznámila, že odstupuje od smlouvy a bude zkoušet jader, a zkouší jaderné zbraně. Jinými slovy, měli bychom zcela konkrétně říci, co by to znamenalo, jaké důsledky by to znamenalo pro stát, který by chtěl využít možnosti článku 10 této smlouvy právo na odstoupení. A že by to mělo důsledky pro jadernou spolupráci s takovou zemí a že také Rada bezpečnosti OSN by to pak mohla řešit jakožto pod potenciální hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost. Čímž se už dostávám k záležitosti Blízkého východu a iniciativ, nebo pardon, pobídek, stimulů. Samozřejmě, že v první řadě zdůrazňujeme zásadu, že země této, eh, tohoto regionu by se měly přihlásit k tomuto procesu jako k svému vlastnímu. Taková konference má smysl jenom, jestli se zúčastní všechny státy regiony. Proto i jednací pořad by měly všechny státy dohodnout a měl by to být takový program, který by obsahoval pobídky pro ně pro všechny, aby se k jednacímu stolu dostavili. Znamená to brát v úvahu celou řadu hledisek a to i e, v rámci regionu. E, můžeme-li být optimističtí ohledně takových pobídek i v obtížných dobách a myslím si, že si všichni vědomujeme, že teď eh, probíhá docela těžká doba co do bezpečnosti. Eh, pak eh, myslím si, že i tady je možnost pokroku. Dovolte mi, abych připomněl případ odstranění chemických zbraní ze Sýrie, což je obrovský úspěch, byť tady zůstává pořád řada otázek. Ale Sýrie ve velmi obtížném období eh, dějin eh, celého regionu a ve velice neklidné době, kdy probíhá konflikt, Arabská e, Syrská republika se připojila k úmluvě o chemických zbraní a souhlasila s tím, že její chemické zbraně budou odstraněny a E, zničeny, což mimochodem velice podpořila Evropská unie. Podpořila to mimo jiné i 16 miliony euro. Nemyslím si, že bychom měli přestávat být optimisty v tomto ohledu a to ani za tak obtížných okolností, jaké v současné době existují. Když se podíváme zpět na ty dokumenty, které jsem zmiňoval na začátku, jako je Evropská bezpečnostní strategie, řekl bych, že tady v Bruselu Ehm, dobře chápeme hlavní výzvy, hlavní hrozby a také, jak jsou vzájemně propojeny. Například jsme si velmi dobře uvědomi tomu, toho, že tady je určitý pocit regionální nestability, nejistosti a to může samozřejmě vést k další poptávce po zbraních hromadného ničení. A je tedy třeba tady se snažit zabránit konfliktu. Pak ta záležitost Iránu. Na to jste se ptali. A zase v souvislosti s regionálními aspekty. Ptala se na to paní předsedkyně. Já si myslím, že to už trochu vychází za rámec um, um, mandátu uh, hodnotící konference, protože jednání, které vede, um, kterému předsedá EU, plus 3 s Iránem, tak to má zajistit výlučně mírový charakter iránského jaderného programu a mají se řešit některé zbývající otázky, jako je eventuální vojenská dimenze minulého programu. Jak už jsem zmínil na začátku, eh, už bylo dosaženo rámcové dohody a Dále se pracuje jak na politické, tak i na expertní úrovni, aby se tato dohoda finalizovala. A to by mělo mít velmi pozitivní efekt na diskuse na hodnotící konferenci. Pokud jde o eventuální usnesení Evropského parlamentu, to je pochopitelně na rozhodnutí Evropského parlamentu, jaké prvky by tam měly být. V minulosti už byla taková usnesení eh, o, ke smlouvě o nešíření zbraní a také k jiným částem eh, portfolia, které řeší ESVČ, eh, e například pokud se jedná o obchod se zbraněmi a k tomu a k jiným věcem se už Evropský parlament vyjadřoval. Jenom, eh, aby bylo úplně jasné, pokud je o eh, evropské stanovisko, všechno, co jsem říkal, eh, znamená, že nechci předjímat závěry rady ale zmiňoval jsem prostě eventuální eh, aspekty stanoviska EU pro hodnotící konferenci. Evropská unie je připravena vyjadřovat se nejenom na všeobe, ve všeobecné debatě, ale také tam budou tři hlavní eh, výbory, které se zabývají nešířením, rozbrojením a mírovým využitím a také v subsidiárních orgánech eh, hodnotící konference. A pokud to bude nastaveno na začátku, tak by se tam jednalo například o regionálních otázkách. Děkuji mnohokrát. Děkuji, eh, pane vyslanče. So, statement completes. Děkuji, pane vyslanče. Toto eh, <clears throat> závěrečné vyjádření tím ukončujeme naší rozpravu eh, k Repkonu, tedy k hodnotící konferenci a doufáme, že budeme moci po průběhu té konference se s vámi opět sejít, po té, co proběhne eh, debata a eh, přejeme vám hodně úspěchu během vyjednávání eh, s ohledem na ty očekávané výsledky konference. Jsme si vědomi toho, že ta vyjednávání nebudou jednoduchá, že se nacházíme v obtížné době, že je zde celá řada hrozeb naší společné bezpečnosti. Děkuji eh, za to, že jste dnes mezi nás přišel a budeme se těšit na další setkání po konferenci. Thank you.

Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se, začneme s dalším bodem na našem pořadu jednání a to bezodkladně. Budeme hovořit o zprávě, která se týká strategické vojenské situace v oblasti Černého moře a to po nezákonné anexi Krymu Ruskem. Pan zpravodaj je pan Joan Mesa Pasku. A lhůta pro po, předložení pozměňovacích návrhů eh, byla je 25. březen, pokud si dobře vzpomínám. Vím, že pan eh, Pasku dostal Eh, měl celou řadu jednání se stínovými zpravodaji a doufám, že, doufáme, že dosáhl uh, dobrých kompromisů. Pane Pasku, dávám vám slovo. Thank you very much. Děkuji, paní předsedající. Tato zpráva vyvolala vlnu zájmu. Máme 252 eh, pozměňovacích návrhů. Za tyto vám děkuji. Asi polovina těch pozměňovacích eh, návrhů jsou pozměňovací návrhy velmi kvalitní a skutečně eh, se dotýkají podstaty té zprávy. A všechny ty pozměňovací návrhy určitě se snaží o to, aby ta zpráva byla lepší. A já jsem na základě toho připravil 15 kompromisních návrhů, které byly projednány s některými stínovými zpravodaji. Druhá polovina těch pozměňovacích návrhů byly návrhy, které nemohu přijmout, protože buď e, popírají skutečnosti, které jsou tam předkládány, to znamená říkají, že co je bílé, je černé a naopak, a nebo chtějí umenčit eh, to vyznění zprávy. A to považuji též za nepřijatelné z mého pohledu. Včera, jak jsem eh, říkal, jsem se sešel se stínovými zpravodaji, kterým jsem předložil těch 15 kompromisních eh, pozměňovacích návrhů a k tomu Eh, proběhla diskuse, která směřovala k tomu, aby těch 15 eh, kompromisů bylo ještě vylepšeno. Například tady byl návrh, že je třeba zmiňovat Podněstří, které je relevantní. Další se týká eh, právě jaderné oblasti. Pak tu byl velmi citlivý problém, který je citlivý obecně, nejenom v, tomto, v této zprávě, ale obecně, a to je, jaká mm, podpora má být Ukrajině nabídnuta vojenská a tady jsme se uchýlili k terminologii, která se objevila v té, tomu, tom, prvním, tom při, předchozím usnesení k Ukrajině, které bylo odhlasováno a schváleno. Další pozměňovací návrhy potom eh, budou ještě asi předloženy poté, co si stínoví ve přečtou těch prvních 15. Eh, chystáme se na další schůzi, další setkání, buď příští týden, anebo během štrasburského plenárního zasedání, to nejpozději. A chceme, požádali jsme stínové zpravodaje, aby Mm, e-mailem zaslali veškeré eh, návrhy, které mají, abychom mohli postupovat rychle a flexibilně. Eh, tady je důležitá věc, eh, návaznost této zprávy a minské smlouvy. Pokud budeme v té zprávě hovořit o implementaci či neimplementaci minské smlouvy, což je velmi proměnlivý cíl a proměnlivá situace, mm, tak eh, asi příliš mnoho nedosáhneme. Takže odkaz na Minskou smlouvu je velmi obecný. Eh, rád bych řekl, že teprve včera 700 Během 700 střel během 6 hodin bylo vypáleno kolem Doněckého eh, Doněckého letiště a to byla neutrální výpočet k představitelů obce. Jenom abych vám zmínil, jak ta situace vypadá je tady vesnice, která se blízko Mariupolu jmenuje Širokie a to je též místo velmi intenzivních bojů navzdory Minské smlouvě. A obě strany viní jedna druhou, aby ještě dále eskalovali, co se tam eh, děje a aby se ukázalo, že ta minská eh, smlouva prostě nebude, není účinná, není funkční. Já nechci, aby ta zpráva byla příliš navázána na Minskou smlouvu a na Minsk, protože to se přímo nedotýká eh, samotné podstaty té zprávy i tak. Já bych na závěr ještě řekl dvě informace. Za prvé, co se týče e, část malejského letadla e, byla e, odvezena z toho místa a byla převezena do města Ejsku v Rusku jako určitá trofej. A tato část toho letadla je tam vystavována jako taková trofej. Jako vyjádření vděčnosti za podporu kterou, eh, kterou tam eh, které se tam dostalo. To je jedna informace, ta se týká části toho letadla. A druhá informace, po diskusích a po rozhodnutí ze strany Ruska prodat S-300 Iránu, eh, řekl Izrael, že zvažuje prodej zbraní či eh, darování zbraní Ukrajincům. Takže to je další eh, zajímavá skutečnost, zajímavá informace. Já jsem vycházel ze skutečnosti. Ty skutečnosti, které tady zmiňuji v té zprávě, jsou skutečně doložené. Některé jsou od nejvrchního velitele ruských sil, který eh, otevřeně říká, to vedení říká, že od anexe Krymu se podařilo eh, vytvořit eh, útočnou sílu ruskou na Krymu, vybudovat pokud někdo nechce vidět tuto, toto jako skutečnost, měl by se obrátit na vrchní velení a tam se to dozví. Tolik tedy z mé strany a chci poděkovat všem kolegům, zejména stínovým zpravodajům za spolupráci. Pokusili jsme se integrovat co největší počet věcí, co nejvíce eh, myšlenek a informací, zejména od, i třeba i od kolegů, kteří si mysleli, že jejich připomínky nezohledníme. Snažili jsme se je tedy v těch kompromisních pozměňovacích návrzích zohlednit. Děkuji, pane Pasku, eh, za vynikající snahu a já se teď pokusím eh, zorganizovat naší rozpravu. Není zde příliš mnoho stínových zpravodajů. Mám za to, že pan Galer bude mluvit za pana Landsbergise, který je stínovým zpravodajem EPP. Je to tak? Ano, opravdu je tomu tak. Pan Landsbergis eh, bohužel se sem dnes nemohl dostavit, proto mě požádal, abych vyřídil jeho slova. Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji, za velice včasnou aktuální zprávu. Bohužel je to aktuální. A souhlasíme v zásadě eh, s úvahami, která tam, které tam jsou. Myslím si, že ty signály, které vysíláme z Evropského parlamentu zúčastněným stranám, jsou jasné a stanovisko Evropské unie je výrazné tehdy, jestliže zůstáváme pospolu a konkrétně vůči regionu Černého moře. Tady eh, kolega Landbergis by rád zdůraznil jeden pozměvací návrh, který nebyl zahrnut do kompromisu. Navrhuje, že jako jak to tomu bylo v souvislosti s podobnými zkušenostmi litevských a um, polských pluků. Měli bychom navrhnout, aby Ukrajina, Gru- Gruzie a Moldova, Moldova vytvořili takový společný um, prapor, aby se společně cvičili což by také vedlo k modernizaci jejich vojenských sil a ke zvýšené interoperabilitě, aby se trochu více eh, vyvážila strategická situace eh, v oblasti Černého moře. Čili eh, to nebylo v kompromisech a pan Landsbergis by rád zdůraznil tento pozměňovací návrh pro úvahu. Ale obecně to vám velice děkuji za velice dobrou spolupráci. Děkuji, pane Kalere. Eh, pochopil jsem, že pan Krasnobenský je tady za eh, stínového zpravodaje skupiny EKR, tedy za pana Jurka. Je to tak, prosím? Ano. Eh, paní předsedkyně, já vám mnohokrát děkuji. Já bych také chtěl především poděkovat panu zpravodaji za vynikající zprávu a také za kompromisy. Jak jsem to pochopil, tak ty kompromisní návrhy jsou předmětem zatím další práce. A chtěl bych poděkovat, že se vzalo v úvahu řada mých vlastních pozměňovacích návrhů. Ale rád bych se zmínil minimálně o třech věcech, které bychom chtěli byli rádi, aby se objevili v kompromisech. Prosili bychom, abyste je zvážili. Dva už tady jste vlastně připomněl. Jedna věc to je, abychom se nějakým způsobem v té zprávě vyjádřili k otázce jaderných a zbraní a jaderného zbrojení. To jedy, myslím, tímto co je v poznámkách i pana kolegy Jurka. Je to pozměňovací návrh 48 a 124. Možná, že doufám, že se nám podaří najít kompromis. Dále se domnívám, a vy už jste to vlastně říkal, že Podněstří je také klíčovou, eh, velice podstatnou eh, otázkou tohoto regionu a že i to by se mělo nějak obrazit v kompromisech. Opět se tady odvolávám na pozměňovací návrhy, které navrhl pan eh, poslanec eh, Jurek 135 eh, a 138. A pak otázka určité výzvy výzva na adresu pana prezidenta Porošenka. Asi i to bychom měli zdůraznit, pokud jde o mírovou misi v nějaké formě by to tam být mělo, zejména v tom kontextu, o čem byste hovořil. Mluvil jste o e, Minsku a o nutnosti dodržovat příměří. Dále si myslím, e, to už možná trochu zachází dále, ale všichni my, Evropané, si uvědomujeme, že tady je taková disonance Eh, na jedné straně eh, jsme ve shodě, že různé politické síly eh, se shodují na hodnocení ruské politiky. A ta schoda je daleko větší teď v době ukrajinského konfliktu, než tomu bylo v souvislosti s konfliktem kolem Gruzie ještě před pár lety. Myslím si, že to je velice dobrý efekt, ale je tady přece jenom určitý nesoulad, disonance, totiž některé členské státy Evropské unie a přitom přitom důležité členské státy nadále nesou eh, eh, důsledky svých rozhodnutí a svého nesprávného hodnocení ruské strategie. Samozřejmě, že k těmto zemím pracuje, patří Francie. Myslím tím otázku dodávek k mistrálu, mistr tedy těchto, eh, těchto nasičů. Eh, na, na Myslím si, že tedy by bylo třeba vyzvat Francii k tomu, aby eh, se vzdala tohoto projektu. Pak je tady ještě věc, o které jsem hovořil s polskou poslankyní, která se hodně angažuje v ukrajinských záležitostech a ona mě připomněla takovou věc, která veřejné mění až tolik nezná, ale ona také teď připravuje k tomu zprávu a týká se to eh, eh, krutých zločinů, které se páchají. Například mě říkala, že k eh, ukrajinští zajaci v masovém měřítku byli kastrováni E, to zatím ještě se moc neví a myslím si, že to je velká práce pro e, neziskové organizace, nestátní organizace, ale i my bychom měli, měli Eh, se snažit, abychom informovali o tom, že takové zločiny se dějí a že je důležité, aby byly i například prostřednictvím Hákského soudu stíhány a trestány. Zatím ještě nevíme všechny skutečnosti, ale určitě i tohle by mohlo, mělo být minimálně nějak zmíněno v té zprávě. Děkuji mnohokrát. Já děkuji. Pan Indrek Traun. Thank you, Madam President. děkuji, paní předsedající. Obecně Já to říkám již po několikáté, že ta zpráva je velmi kvalitní, a byla odvedena vynikající práce. A velmi stručně bych zopakoval, co jsem říkal včera během schůzky stínových zpravodajů. Týká se to trojky, šestky a jedenáctky těch pozměňovacích návrhů k je to 153, které, vz, které se týká turecké politiky na Blízkém východě, původně 153, eh, a které se směřuje k pochopení klíčové úlohy Turecka v tomto regionu. Tady bychom se měli spíše více zaměřit na eh, oblast Černého moře a zapomenout na jižní, nebo ne, nevnímat si tolik, nevšímat si tolik jižního pobřeží Turecka, protože tyto věci by mohly být eh, řešeny eh, například ve zprávě o pokroku. Turecka. Kompromisní e, návrh 6, zase já se na to dívám ze stejného pohledu, totiž stejné geografické omezení, omlouvám se e, za to, ale pokud e, zmiňujeme Rumunsko a Polsko, s tím, že Polsko není u Černého moře, tak bychom měli buď tedy Polsko nezmiňovat, a nebo přidat i baltské státy které tež hraničí, mají tu vnější hranici s eh, EU s Ruskem. Buď a nebo. Nevím, jak to vyřešit. Pan zpravodaj bude mít jistě dobré řešení, jako vždy. A potom pozměňovací návrh číslo 11, což je vlastně 171 navrhovaná panem Tanokem. Tady navrhuje, aby byly a Ukrajině poskytnuty vojenské prostředky k obraně a my jsme v rámci naší skupiny zelených o tom diskutovali a domníváme se, že by to mohlo být poněkud matoucí. Není to specificky řečeno, jaké vojenské prostředky se, se zde, jsou zde myšleny a měli, doporučujeme aby použil stejné, eh, stejnou formulaci, která byla eh, v tom usnesení z 15. ledna z roku 2015 a eh, to také tímto směrem uvažuje sekretariát. Ale jinak jsem velmi potěšen, jak tato zpráva vyznívá a vypadá. Děkuji. Děkuji. Pan Štětina. Předsedající, já bych chtěl eh, upozornit na to, že eh, tato výborná zpráva je další v sérii, kterou jsme vypracovali za poslední měsíce. Od asociační dohody s Ukrajinou až přes zprávu o Rusku pana Landsbergise a tuto velmi eh, důležitou zprávu, která reflektuje fakt, že Černé moře se stalo jednou z nejstrategičtějších oblastí Eh, ve světě vůbec. A to ve smyslu Černé moře sensu stricto i ve smyslu Černé moře eh, sensu latioro. Eh, sensu latioro Černé moře zahrnuje i Čečnu, zahrnuje i Podněstří, Levý břeh, zahrnuje i Karabach, zahrnuje Jižní Osety. A to jsou všecko příklady té snahy Ruska ovládnout strategicky Černé moře. Nezapomeňte na to, že před okupací Abcházie eh, Rusko nemělo prakticky žádné pořádné přístavy na Černém moři. Pouze na východní straně, na východním břehu Černého moře byl přístav Tuapse, Tuapse a Novorosijsk. Velmi špatné přístavy. Proto se Rusko snažilo získat Suchumi, což se mu nakonec anexí Abcházie podařilo. Já si myslím, že eh, tato zpráva je dobrá také proto, že utíná spolu s těmi ostatními zprávami tu hostejnost Evropské unie a vůbec Evropy k tomu, co se odehrálo v bazénu Černého moře. Kdyby totiž eh, svět nemlčel k vraždění v Čečensku, kdyby nemlčel k okupaci Abcházie v 90. letech, kdyby nemlčel k okupaci e, Jižní Osetie v roce 2008, tak bychom neměli Krym a neměli bychom Donbas. A i tato zpráva je průlomem, protože ten závěr té zprávy jasně říká, že my musíme vyrovnávat strategickou nerovnost, která vzniká v tomto e, území Černého moře. A v podstatě ta zpráva říká to, co je nejdůležitější. Ona totiž říká, my musíme demonstrovat svoji sílu a musíme demonstrovat svoje e, odhodlání bránit naše společné euroatlantické hodnoty. A moc děkuji panu zpravodaji i stínovým zpravodům, že tuto zprávu připravili. Děkuji za pozornost. Eh, pane Štětina, já plně podporuji vaše prohlášení. Čili můžeme klidně říci, že je to jaksi společné naše prohlášení, že já jako předsedkyně eh, se k němu plně připojuji. Pan Schaffhauser, prosím. Je já nemám rád tuto zprávu, jistě si to uvědomujete. Mám dvě připomínky. Dvě připomínky. Nejdříve odbornou připomínku. My jsme předložili určitý počet pozměňovacích návrhů. My nemáme skupinu, takže nemáme stínového zpravodaje. Drazí přátelé, nic vám nebrání, abyste mě přizvali. Myslím si, že z konfrontace se může zrodit více pravdy nebo minimálně vzájemné porozumění. Nemám rád tuto zprávu, protože to je eh, zpráva, která je zprávou jednoho tábora, tábora západu. Není to mírová zpráva. Tato zpráva nedělá mosty, nesnaží se pochopit vedle té západní strany, Vše to, co se týče Číny, Brazílie, Ruska, tedy toho jiného světa, světa, které, který musíme zohlednit a kde musíme nastolit vyváženost. Nemám rád tuto zprávu, protože určitým způsobem eh, žije v ireálném světě. Není možné si myslet, že na jedné straně jsou mocnosti, které bojují za své zájmy a na druhé straně mocnosti, které chtějí jenom dobro. Ne, my nejsme v takovém světě. Tady je unipolární svět a podporuje se jenom jedna strana. A pak tato zpráva je naprosto nezodpovědná. Nebere v potaz realitu. Chtěl bych připomenout některá fakta. Když pan Kukan rozhodl po jed... Jak, když bylo rozhodnuto po 11. září, že se rozpoutá válka proti Iráku a tvrdilo se, že jsou tam zbraně. Nebyla to pravda, ale byly ve hře strategické zájmy. A když eh, dále se hovořilo o oranžové revoluci, neříkejte, že toto všechno bylo spontánní. Všechny tyto akty byly finančně podporovány a organizovány. A to znamená, že my jsme ve světě konfrontace mezi Západem a Východem. A já si myslím, že místo Evropy není být v jednom z těchto táborů. Evropa musí dělat mosty a nastolovat vyváženost. Tak se nedivte, pokud se dostáváte do této konfrontace. A čím menší jsou země, ti jsou nezodpovědnější a chtějí války. A pak se nedivte, že se tady vytvoří logika, která povede k válce. Orden. Uh, much, uh, uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych řekl, že obecně za to je ta zpráva dobrá a pokud má nějakou slabinu, pak eh, se to týká zmínek o Turecku, protože když se podíváme na region Černého moře a kdo, kontrolu přístupu k Černému moři, pak eh, Turecko tady sehrává a bude sehrávat klíčovou úlohu. Je to oblast, kde by Evropská unie možná měla zaujmout pozitivnější, povzbudivější přístup a místo toho se v, jenom mimochodem zmiňuje eh, Turecko ve zprávě v recitálu G a e, myslím si, že někteří, které snadno uhodneme, kdo to je, navrhli to, co se pak dostalo do kompromisu 3, což e, negativně vlastně vyjadřuje turecký aspekt. Je to typicky protiturecká věc, jak se obvykle objevuje tady v parlamentu. A řekl bych, že v kontextu této zprávy je to zvláště nešťastné, protože si musíme uvědomit, že e, Turecko je klíčový strategický spojenec, zejména máme-li co dočinění s Černým mořem. Jinak si myslím, že to je dobrá, solidní zpráva, ani bych neočekával nic jiného od eh, zpravodaje, jimž je bývalý minister zahraničí Rumunska, pan Pasku. A eh, také se tam zdvořile zmiňuje o e, evropské strategické e, reakci, to asi pokládáte za nutné udělat, ale jinak se zcela správně e, zaměřuje na nutnost posílit schopnosti NATO a vůbec na to v tomto regionu. To nám všem připomíná, že pokud nastává skutečná bezpečnostní hrozna, pak by pak je to na NATO. Neměli bychom tedy potom se nechávat si odpoutávat naši pozornost různými hloupostmi. A proto si myslím, že toto je zejména důležité samozřejmě i pro vás, že Rumunsko, Bulharsko a Turecko jsou všichni spojenci v rámci NATO. Děkuji, pan Galer, chci přál ještě jednou něco říci. Ano, Jenom taková rychlá reakce na to, eh, co říkal pan Schaffhauser. Já jsem taky pro multipolární svět, o to nejde, ale jde o to, zda se bude nebo nebude rozšiřovat něčí zájem eh, eh, na úkor a proti vůli sousedních národů. Myslím, že z toho, od toho nemůžeme začínat a nikam nás to ani nedovede v 21. století. Děkuji, pan Bustino. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat mému milému kolegovi, eh, panu Paskovi, za vynikající zprávu, protože vy jste k tomu samozřejmě přispěli výrazně a komplexně a ta zpráva teď ukazuje vlastně to, co jsme předvídali že eh, vývoj eh, to, co dělá Rusko v rámci Černého moře, představuje vlastně postupnou je, realizaci jejich strategie. Má to různé etapy a teď se to dostává do klíčového kritického momentu, kdy Rusko zaujímá konfrontační eh, agresivní stanovisko a eh, je zaujímá asertivní eh, postoj vůči západu jako takovému. A dovedu, Francie nepochybně nadále nadále eh, za, za součástí Západu bez ohledu na to, co tam někdo dělá. Myslím si, že Francie je a zůstává důležitou součástí západu a globálně přispívá právě k vývoji eh, ob, eh, obrany, schopnosti obrany na západě. Další. Už se tady zmiňovaly analogie v této zprávě mezi Černým mořem a Baltským mořem ve smyslu ruské agresivity a jsou tady i podoby v tom smyslu, jak to pocitují státy v tomto regionu, jak cítí, že jsou vystaveny agresivitě Ruska. Třetí prvek. Je eh, pravda, že ve zprávě se zcela jasně a jednoznačně říká, že Rusko přetvořilo eh, eh, region Černého moře v svoji jaksi pevnost, kde se opevnilo, eh, protože Krym představuje dnes obrovskou přezbrojenou základnu. Eh, jsou to taktic, mají tam i taktické, i strategické zbraně. A zpráva opakovaně zmiňuje ty tři prvky, že tam eh, Rusko má své vojáky, má tam letectvo, má tam námořní síly a to nejenom představuje výzvu, ale to úplně mění rovnováhu sil v rámci Černého moře. Pak další věc. Vzhledem eh, k tomuto vývoji ze strany Ruska, na to musí, máli plnit své povinnosti eh, vyplývající ze smlouvy, odpovědět tím, že rozmístí omezené eh, možnost schopnosti ve smyslu eh, vojáků a taktických zbraní. což ale se ani náhodou nepodobá množství a rozsahu eh, rozmístěvání sil ze strany Ruska. pan Van Orden o tom také hovořil, protože dnes jde právě o NATO eh, u Černého moře a nejenom tam. Jestliže se chceme postavit agresivitě Ruska dnes, pak jediná odpověď, kterou můžeme dát, je prostřednictvím NATO. O to jde, ať se nám to líbí nebo ne. Pak je tady další věc a ta už byla také zmíněna ve zprávě totiž skutečnost, že v tom regionu se teď odehrává obrovská ruská propaganda. A vlastně je tady jakási hybridní válka kterou vyvíjí Rusko, propagandistickou, velice sofistikovanou. A proto zase očekáváme odpověď a vysoká um, představitelka určitě brzy představí společný postoj k této propagandě. Také politické strany například jsou placeny Ruskem. A já si vzpomínám na eh, spoustu sms jak to o tom psal um, Le Monde, mezi Moskvou a mezi uh, ústředím jedné politické strany, protože um, hrozně chtěli, aby hned jeli na Krym a tak, jak si posvětili ruskou okupaci. A pak uh, je to tragicky můžeme říci velmi aktuální zpráva. Je to, jak si, jak rengenem jsme si posvítili na současný vývoj a určitě si to vyžaduje změnu strategie eh, vztahu eh, Evropy vůči Rusku teď i později. A to je pro, a právě proto ta zpráva je velice aktuální a úloha sede je také mimořádná. A může výrazně přispět k tomu, aby se změnil kurz v rámci Evropského parlamentu a e, musíme nadále sledovat evropskou bezpečnostní politiku. Pan Schaffhauser, pan Schaffhauser, já mám v úmyslu vám dát slovo, protože respektuji pravidla parlamentu, ale než tak učiním, tak bych vás chtěla Ehm, poprosit, abyste zacházeli s lidmi z mého regionu jako s rovnými ehm, v, v rámci evropské civilizace. A myslím tím, že byste jako s rovnými měli zacházet i s Ukrajinci. Já tady zastupuji polský národ, který možná měl trošku větší štěstí v dějinách, nebo alespoň v těch posledních nedávných dějinách, protože jsme měli natolik štěstí, že e, jsme se dostali do NATO a do Evropské unie předtím, než se začalo všechno tohle odehrávat. I když e, sledujeme ty velmi nešťastné tendence, e, v Ruské federaci a vlastně už jsme je viděli před mnoho let a vář, upozorňovali jsme na to, varovali jsme, ale ne, pořádně nás nikdo neposlouchal ale vlastně nechte, aby se nám je za, za, myslím si, že my máme možnost si sami zvolit a ne, aby se s námi zacházelo jako s něčím hřištěm, kde se odehrují zájmové hry. Nebudu vstupovat do této diskuzi, to bychom se dostali velmi daleko. Chci jenom připomenout, že poslední návštěva prezidenta Komorovského na Ukrajině vyvolala určitou polemiku ve vaší zemi. A já velice chápu důvod této polemiky eh, z důvodu vztahu mezi Ukrajinou a Polskem. Teď bych zareagoval na tři body. Politika Francie. Politika Francie byla koncipována generálem de Gaulem. Generál de Gaulle byl první, který vyjednával s Ruskem, tedy se sovětským Ruskem v té době, a s komunistickou Čínou. On se domníval, že rovnováha míru eh, vyžaduje multipolární svět. Takže politika Francie, já aspoň doufám, v budoucnosti bude nad tyto, nad těmito zájmovými skupinami a bude zde snaha o mírovou vyváženost a nebude upřednostňovat eh, náležitost k jednomu táboru. A proto eh, generál de Gaulle eh, chtěl tehdy, abychom opustili na to a my budeme požadovat tuto záležitost i v budoucnosti. A teď vyváženost, výraz rovnováhy Chci se k tomu opět vrátit a omlouvám se za to, že to budu opakovat. Po pádu mzdi, zdi, a to není lež, tehdy tam byl prezident Kohl, ten o tom může ještě svědčit, bylo dohodnuto, že nedojde k rozšíření NATO. A víte, že tehdy se hovořilo o protiraketovém štítu v Polsku. A další podobné aspekty nás dovedly do této konfrontace západ-východ. A co se týče propagandy, chtěl bych říci, že eh, často bohužel Rusko nepraktikuje soft power a nutí nás, abychom eh, vlastně používali hard power a někdy je nutné používat lež. A to je to, co já tady konstatuji. A co se týče Krymu, já jsem to vyjádřil již v novinách. Marine Le Pen byla zcela proti tomu, aby se oficiálně postupovalo a aby se přistoupilo na uznání Krymu. Uznání Krymu to byla záležitost, která souvisela s volbami, které se konaly v samotném místě. Já musím říci, že nechceme realizovat politiku dvojího metru. To, co jsme akceptovali u Kosova, odmítáme u Krymu. Chci připomenout, že existuje mezinárodní právo sebeurčení národů a bez ohledu na to, jaký to bude režim. Víte, že zítra, pokud budou lidé v Krymu eh, volit, tak budou chtít, aby se vrátili k Rusku. To je věc, kterou nepopírají ani američané. Je to demokracie. A vaše stanovisko parlamentu je méně vyvážené než stanovisko jednotlivých vlád. Problém Krymu není podstatě problém. Je jasné, že Krym se již nikdy nevrátí do Ukrajiny. Já chápu, pane Šafhausere, že jste tady nebyl celou dobu. Nebyl jste tehdy, respektive když naši tatarští přátelé, předloži, hosté předložili své názory k sociální situaci obyvatelstva na Krymu. A jak oni přispěli k dějinám Krymu. Vyhovoří, a jak oni se dívají na to, čemu vy říkáte návrat Krymu do Ruska. Oni se na to dívají úplně jinak a mají velice vyhraněné stanovisko. Pan Pasko, máte slovo. Uh. Děkuji. Já se pokusím velmi rychle zareagovat na věci, které zde dosud zazněly. Jaderné zbraně. To je. To bylo včera zmíněno, dosáhli jsme shody, bude tam něco k podněstří také. Ehm, mám zde takovou um, o takový odkaz, kde se hovoří o tom, že všechny tyto zamrzlé konflikty jsou v této oblasti, takže to, co bylo uh, zmíněno, um, ty další regionu, regiony. Uh, to uznání či neuznání smluv, které Moskva podepsala, pokud jde obchází, to tam je též zmíněno. Pokusíme se tedy v tomto směru ještě více zapracovat taran, k panu Tarantovi. Tady baltské státy, po baltské státy zmíním, zatím to tam není, protože mluvíme o celé té škále, nechceme se geograficky omezovat. Podpora Ukrajině bude převzaté tato změní z té předchozí rezoluce. E, pokud jsem hovořil o strategické rovnováze, asi to není úplně nejlépe anglicky vyjádřeno, ale politicky je to správně. E, říkal jsem, říkám, že rovnováha je nadřazena a, e, a, a nemluvil mluvil jsem ne přímo o té, eh, o tom regionu Černého moře, ale celkově, protože jsou tady i aspekty, které jsou mimo tuto, tento eh, region, že tedy musí být ta rovnováha obecně nadřazena. Odpovědi, které jsme eh, dali na to, jak jsme reagovali na ty jednotlivé krize, je pravda, že asi dali důvod a základ tomu, že se Rusko odvážilo eh, udělat to, co, to, co udělalo. To tam, myslím, ale zmíněno eh, je. Pan Van Orden, podíváme se na to, mm, pokud jde o Turecko, pokud budeme schopni nalézt konstruktivní přístup eh, v této věci. Eh, dostal jsem dopis od tureckého velvyslance, ve kterém zmiňuje čtyři věci. Z toho dvě věci eh, považuji za přijatelné nebo jsou přijatelné a ty dvě druhé věci nejsou přijatelné. Jedna z těch věcí, že eh, bospo slovo bos, eh, Bospor by mělo být nahrazeno tureckými úžinami, eh, to je jeden takový požadavek zeměpisní, já na to říkám, je to otázka zeměpisu, ne politiky. Pane Van Orden, já vám dám slovo, říká paní předsedající tady. Chceme být konstruktivní, ale neměli bychom být až příliš konstruktivní. A ještě reakce na pana Fan. Ordena. Myslím si, že EU je v lepší pozici řešit a čelit tomu hybridnímu světu, než je v takové pozici NATO. Je to svět, který je civilní, kde více převládají ty civilní aspekty a tady prostě ten to eh, ta škála těch nástrojů by měla být jednotná, ale je určitě širší, kterou my eh, máme, ale to je dlouhodobá debata. Děkuji eh, panu Bustinaru, panu Gale. Ano, to jsou body, které eh, tedy vlastně tady pře, přednesl za pana Landsbergise. Eh, ano, vojenská spolupráce těch tří států, jak jste je jmenoval, ano ale pokud jde jenom o e, jeden prapor, je, je to asi ne, nevýznamné, takže bychom spíš měli hovořit obecně o té spolupráci, něco takového. Jeden prapor to je ne, příliš mnoho, nedokáže, nezmění. Pan Schaffhauser, to jsem, vás jsem si nechal až nakonec. Vy jste říkal, že je ta zpráva nezodpovědná, k tomu se nebudu eh, vyjadřovat. Myslím si, že spousta ostatních eh, přijímá tuto zprávu a že to rozhodně není výraz nějaké nezodpovědnosti. Eh, alespoň kolegové se domnívám, že si myslí, že tudíž je odpovědná. Říkáte, že tady zastupujeme pouze jeden pohled na věc a že Mm, jak si nejsem schopen reflektovat ten ruský pohled a stranu a tady já skutečně nevím, co je věcná záležitost a co je propaganda a co je ten, jak to funguje v tom hybridním eh, kontextu, v tom hybridním světě. Tady je situace, kdy dochází k porušení mezinárodního práva, eh, Eh, na jedné straně a, a na druhé straně na to reaguje zbytek světa. To je jedna strana a druhá strana. A pokud tedy se snažím vcítit do té druhé strany, té ruské strany, tak eh, jenom proto, abych eh, zmínil motivaci pro porušení těch mezinárodních práv, ať ta motivace je jakékoliv, je, je nepřijatelná, protože kdybychom přijali tu motivaci, může to udělat každý a můžeme na mezinárodní právo zapomenout. Eh, vy jste zmiňoval Kosovo, oranžovou revoluci, Bushe v Iráku, to všechno eh, eh, vy říkáte, američané něco udělali, proč tedy nezavřeme ruce, pardon, oči před tím, co udělají, dělají rusové. Nedá se to takto srovnat a je diskutabilní, zda američané a další, zda iniciovali um, oranžovou revoluci a tak dále, zda to nějak manipulovali, to je všechno diskutabilní. A pak jste říkal, když budeme agresivně reagovat, dostaneme se do mm, větší a větší eskalace dalších napětí a konflikty. Uh, a vy říkáte vlastně tak, že Rusové dosáhli, čeho chtěli a teď buďme e, sticha, uznejme to, protože jinak se dostaneme do války. Je to přijatelný argument? Není. Ale to, co, to je to, co vy implicitně říkáte. Proč jsme tak agresivní v reakci na to, co udělala Ruska? Proč jsme takový? Takže možná budete schopen vysvětlit. Mně to připomíná knihu, která vyšla koncem 50. let eh, autora Petra Rustinova. Je to eh, kniha fotografií a k tomu um, nějaké vysvětlení či le- legendy, eh, kdy se jednalo o členy bezpe- výboru bezpečnosti OSN, kdy velvyslanec čínský říkal, že drak venku je lepší než komár vevnitř. Takže takovýmto přirovnáním se pokoušel komentovat mezinárodní situaci a myslím si, že to je asi by bylo příhodné i tady, pokud chceme uh, skutečně mm, se nějak s tou ruskou situací a propagandou vyrovnat. Rusko učinilo, co učinilo, a ta spící kráska na to byla tímto princem panem Putinem probuzena. Takto bych to uh, přirovnal. A nyní se princ Putin zlobí, že ta spící kráska se trochu rozlobila. Šípková růženka. Eh, je to velmi obtížná situace. Co dělat s NATEM po Afganistánu a tak dále. Proč? Tedy je nás nějakým způsobem popuzuje, protože se ta spící kráska probudila a navíc nemá dobrou náladu, protože ho to přivádí do obtížné situace říká, že eh, eh, Rumunsko a další síly NATO se přibližují blíže a blíže, ale bez eh, Krymu, bez destabilizace by NATO zůstalo tím, čím bylo. Je to pro, vy provokujete určitou situaci a potom kritizujete důsledky a reakci na tu situaci. To není přijatelné. To není přijatelné ani z hlediska logiky věci jinak. Ale oceňuji, že jste říkal, že se vám nelíbí ta zpráva, nikoli, že se vám přímo, že nemáte rád mě nebo jako osobu. A potom další, kteří kolegové, kteří tu nejsou, všichni důstanete um, ehm, všechny navrhované pozměňovací návrhy i kompromisní pozměňovací návrhy, tak jako kdyby jak jste byli plnými účastníky toho procesu, máme ty pozměňovací návrhy, zvážíme je a e, určitě z toho implicitně vyplývá, že vás takto budeme přesně informovat o vaší práci, o naší práci. Děkuji, že tady náš. Ask Mr. Van e, Děkuji e, Pan Van Oden chtěl ještě rychle něco říci. Pane Schaffhauser, vy jste chtěl ještě zareagovat? The vote on the report, uh, Hlasování se bude konat 5. Uh, května v AFETu a děkuji vám mnohokrát. Ještě jednou mnohokrát vám děkuji, pane Pasko, za vaši vynikající práci. Děkuji vám. A nyní bezprostředně přejdeme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání a to je eh, schopnosti Evropské unie v oblasti rychlé reakce. Vítáme našeho hosta, hosta, kterým je generál poručík Wolfgang Vosol sobě, který je generálním který je náčelníkem nebo generálním ředitelem vojenského štábu Evropské unie. Takže ho všichni vítáme a prosím eh, pana eh, generála, aby okamžitě vystoupil. Máte slovo, pane generále. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Vážení eh, členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, dobré jitro, děkuji za pozvání, abych se vyjádřil ke současnému stavu rychlé reakce a současnému stavu naší diskuse o této záležitosti, tedy týká se to vojenského aspektu společné bezpečnostní a obrané politiky. Eh, souhlasíte-li, chtěl bych eh, uvést některé hlavní aspekty této věci, kterou je rychlá reakce jako taková. A pak samozřejmě budu eh, k dispozici pro vaše dotazy. Co to je? Jaká je podstata eh, evropské vojenské rychlé reakce? Samozřejmě že hlavním prvkem je bojová skupina, ale jde o daleko více. Je to daleko složitější věc. Pochopitelně že je třeba, abychom tady měli e, systémy velení e, e, a kontroly od strategické, politické až do strategicky vojenské úrovně, aby se to dostalo k bojové skupině. Pak tady musí být takový proces rozhodování, který umožňuje rychlé rozhodování a také včasné informování, aby tuto bojovou skupinu bylo možno použít a připravit to, eh, ta včasná informovanost je založena na spravodajských informacích a v kontextu Evropské unie to vychází ze spravodajských eh, služeb, tedy příspěvků těchto služeb z členských států. Dále musíme připojit, připravit terén pro použití bojové skupiny. A myslím tím eh, včasné politické informování a informace na úrovni těch politiků, kteří rozhodují potom v hlavních městech. Co technicky za to tato bojová skupina znamená battle group, je technický termín a znamená to více účelovou eh, velik, eh, bojovou sílu zhruba velikosti praporu, což jako takové nemá nic společného s rychlou reakcí. Je to použ tady pos, po, po, popisujeme eh, vojenský základ, nemusí to znamenat skutečně bitvu, battle. Je to víceúčelová záležitost a pravděpodobně v, eh, ve skupině Evropské, pardon, v rámci Evropské unie se eh, nedostane, nedojde až na vojenské užití, ale musí to být proto připraveno. Velikost. Momentálně máme připravenou v situaci připravenosti nordickou skupinu, vede to Švédsko plus ještě dalších šest států a samozřejmě, že eh, základem je motorizovaná pěší, pěší prapor, který je motorizovaný. A v této konkrétní bojové skupině máme ISR, to znamená zpravodaj a dohled, poskytuje to Irsko a pak je tady finská eh, specifita, že tam máme eh, letecké křídlo, čili už vlastně tento, toto vojenské letecké křídlo obsahu, obsahuje možnost strategi, strategi, taktické do, a strategické dopravy. Všechny takovéto prostředky tam jsou a jsou tam rovněž bojové letouny. Jenom abychom připomněli um, časové údaje týkající se bojové skupiny e, tři poznámky. Když hovoříme o velice tvrdých termínech pro bojovou skupinu, což je 15 dní, od eh, přípravy CMC až k prvnímu efektu nebo k první přítomnosti vojenských sil už v operační oblasti tak musíme myslet na to, že ten proces jde jaksi před tím eh, procesem řízení eh, krizí a tady tam nejsou konkrétní strategické termíny. Máme proto fast track postup, tedy urychlený postup, ale i to pouze popisuje, jaké procesy jsou eh, nezbytně zapotřebí, ale ne, jak dlouho mají trvat. A mezi tou koncepcí krizového řízení a podstatným eh, rozhodnutím, eh, které je na, řadě, na radě, musíme vytvořit operační plán a musíme naše jednotky, naše síly připravit. A to je možné pouze prostřednictvím bojové skupiny. Jenom bych vám chtěl připomenout, že máme teď ještě přísnější termíny v NATO. Spearhead síly, kde se předpokládá třídenní předstih informace o tom, že se uvedou do pohybu. A nebudu skrývat, že když, eh, eh, eh, že to je velice důležitá i nákladová položka, tedy kolik to je ty tři dny, pět dní pro členské státy. A pak máme deset dní od rozhodnutí zahájit až po úvodní rozmístění. A to je rovněž velice náročný časový termín ale já bych tady chtěla zdůraznit, že e, použití bojové skupiny je e, dobré nebo logické pouze tehdy, jestliže je zatím rychlý a dobrý e, proces politického rozhodování. Pokud by nám trvalo hrozně dlouho, než bychom se politicky rozhodli, a pak bychom najednou žádali, aby se ty síly rychle použily, rychle nasadily, tak pravděpodobně bychom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 Eh, řešit naléhavé úkoly v oblasti, v oblasti operací. A tady máme velice dobrý výmluvný eh, příklad takového rychlého politického rozhodování. A to byla eh, příprava na operaci ve Středoafrické republice. Ovšem poté nesa, nenásledovalo použití bojové skupiny a porovnání mezi ideálním časem a mezi použitím skutečným časem ten byl 18 dní, čili to rozhodnutí e, e, od té koncepce krizového řízení až do, do, do té doby, než se dorazilo do krizové oblasti, tak to trvalo ještě dalších 18 dní. Nicméně bych tady chtěl zdůraznit, že příklad Středoafrické republiky výmluvně ilustruje, že je možné, že Evropská unie je schopna přijímat rychlá politická rozhodnutí. Plus k tomu se nám podařilo také provést vojenské plánování, včetně operačního plánu, tedy úvodního operačního plánu a to všechno se stihlo velice rychle, dokonce za menší dobu než pět dní. Chtěl bych i nadále zdůrazňovat výhody bojové skupiny, které nejsou přímo vázány na rychlou reakci, protože ona je vynikajícím nástrojem pro posilování spolupráce mezi členskými státy. Je to vlastně další motivace pro rozvoj schopností a výcvik a také standardizaci v rámci této skupiny přispívajících členských států. Jak je možné používat tuto bojovou skupinu? Eh, zcela jasně jako takovou úvodní eh, sílu, která vstoupí jako první. A před dvěma měsíci eh, výmarská skupina státu vydala dokument, kde zdůraznila, Ehm, že potenciální využití by se mělo právě soustředit na tento úvodní vstup a také pro další standardizaci eh, včetně toho harmonizace mezi EU a NATO v oblasti standardizace, harmonizace a výcviku. Dále se to může také používat jako ad hoc posily, tam, kde se zhoršuje situace operací tam, jestli tam, kde už probíhá nějaká vojenská operace a mohlo by to třeba vést k evakuaci našich eh, sil v dané oblast, operační zóně. Mohlo by se to také používat eh, dočasně jako přemostovací síla, to by bylo zase navázané na ten úvodní vstup. Jak víte, my jsme ještě tu bojovou skupinu nikdy nepoužili, ale máme tady už nedávný dobrý příklad pro takovou přemostovací skupinu a to byla právě evropské síly ve středoafrické eh, eh, Africe, protože tam to přemostilo jak si to mezi eh, africkými jednotkami a jednotkami OSN v oblasti Pangy. A také se eh, diskutuje možnost eh, potenciálního využití battle skupiny jako rezervní síly tam, kde se očekávají nebo probíhají vojenské operace. Konkrétní příklad máme z Bosny a Hercegoviny, kde se sem tam tahle diskuse objevuje, ale zatím ještě nevedla ke konkrétním závěrům a není to součást koncepce bojové skupiny. Jaká existují omezení pro použití této battle group, této vojensk, bojové skupiny? Čistě z vojenského hlediska a také z hlediska eh, řízení očekávání, tato skupina má omezenou velikost a omezený rozsah. Tudíž ze své podstaty to nemůže být obecný nástroj ve všech situacích ale může to být dobře použitelný nástroj i tak. Většina eh, z našich součástí eh, této bojové skupiny nejsou spojené, čili musíme ještě brát v úvahu eh, také prostředky námořní a letecké a v oblasti operací je potom k dispozici pouze pro omezenou dobu, nebo byla by eh, jenom pro omezenou dobu, proto z vojensko-strategického hlediska musíme okamžitě začít uvažovat o dalším, ehm, co bude následovat. A to musí následovat hned po nasazení této bojové skupiny, jinak ten follow-up po čtyřech měsících už by přišel moc pozdě. A ve většině případů eh, potřebujeme také stručnou eh, adaptaci této bojové skupiny na situaci v dané oblasti operací. Je tam třeba velké horko nebo zase velká zima, takže je nutné se na to trošku adaptovat. A zejména pokud je to o ten první, pak eh, evropský Evropská rada, eh, e SVČ a vojenský štáb vlastně usilují o to, aby se ty limity dále zvedaly. A my už k tomu máme vytvořenou koncepci a žádáme členské státy o příspěvky. Co tím myslím, jak si zvedat ty limity? My jsme sem zavedli další eh, kategorie eh, připravenosti, eh, která je o něco nižší než na úrovni celé Eh, bojové skupiny, ale zase výš, než je obvyklý proces. A tím můžeme vlastně letecké, pozemní i námořní prostředky eh, sem můžeme dodávat dodatečně nebo doplňkově. A ty mohou potom, k tomu mohou tedy svými silami přispívat členské státy. A výsledkem tohoto programu by mělo být možnost modulárnějšího, flexibilnějšího využití bojové skupiny. Byli bychom schopni je potom daleko lépe přizpůsobovat konkrétní vojenné situaci, ať už se jedná o to, že by měla být větší nebo vybavena specifičtěji. Prostě to bychom si potom brali z těchto doplňkových eh, příspěvků. A eh, také jsme eh, zlepšili Eh, informaci eh, v rámci celého eh, řetězce velení. A prakticky už před tím pohotovostním obdobím a po dobu celé pohotovosti, tak vlastně velitelé bojové skupiny dostávají současné hodnocení operační situace související s Evropou samozřejmě včetně té dané konkrétní oblasti operací. Plus k tomu velice výrazně podporujeme praxi polex, což jsou politická cvičení, která mají rámcové národy Eh, pořádat. První takové cvičení Polak se konalo před půl dva roku, bylo velice úspěšné. Tehdy tím rámcovým národem bylo Spojené království a bylo to úspěšné. Něco podobného udělalo Švédsko a měla by se z toho stát běžná praxe aby eh, vlastně bylo lepší eh, ponětí o potřebách včasného rozhodování na politické úrovni, aby ty včasné informace byly zlepšeny. Pak v, v atenském kontextu se nám podařilo prodloužit současné dohodu o financování na další dva roky. Z, z, současné uspořádání je takové, že strategické letecké na, na, na, dopravy spadají na, na, na, na společné fondy a pak 40 30% jde na další na pronajaté eh, prostředky. Prostě jak je to rozděleno, jak jednotlivé prostředky jsou financovány. Pak bych chtěl ještě zmínit eh, význam eh, spolupráce mezi Evropskou unii a NATO v tomto kontextu, protože potřebujeme další společné standardy. Musíme pracovat na základě společných standardů. V praxi by se velmi vyplatilo, kdybychom měli společnou certifikaci a také kdybychom prováděli společně nebo eh, v návaznosti na sebe cvičení, eh, například Vyšegradská mm, eh, skupina s tím teď bude začínat. Existují nějaké alternativy k té bojové skupině, k těm procesům, které jsem teď tady nastínila? asi to generaci ne, s jednou výjimkou. Pokud bude nějaký velký rancový národ, který eh, přijde velice um, rychle a brzy s celým připraveným balíčkem. To by se mohlo stát, byť se to zatím ještě nestalo v rámci operace EU nebo s ní spojenou, ale já bych tohle nevylučovala. Ale není žádná alternativa, abychom řekli, že čtvrtou generaci lze urychlit, protože to mají v rukou členské státy, závisí to na nich. A e, z politických důvodů musím říci, že teoreticky tady existuje možnost použití článku 44 smlouvy. Momentálně se to diskutuje a já zatím nemám žádné jasné příznaky, do jaké míry členské státy jsou ochotny zajít článek 44 jako nástroj pro účely rychlé reakce. Nakonec bych zdůraznil tři věci. Za prvé, eh, rychlá reakce je velice složitá oblast a je to věc daleko širší než otázka bojových skupin. A eh, druhá věc, bojové skup, bojová skupina v rámci toho, zůstává i nadále vysoce hodnotným nástrojem. Nicméně taková skupina nemůže být nástrojem, který by vyhovoval všem eh, účelům a všem rozsahům od úkolů. Eh, politické rozhodování a signály vůči veřejnosti by měly obrážet také ochotnost členských, ochotu členských států to také tak činit. Děkuji, pane generála, a teď otevírám. Zahajuji diskusy. Nemáme tady koordinátora za RPP, e jak jsem pochopil, že pan Štětina chce slovo, tak prosím. Prosím, vemte si sluchátka. Já budu úmyslně mluvit česky, já sám jsem váš soused, jsem z Prahy. A chtěl jsem vám říci, že jsem kdysi dávno eh, měl jednoho velmi vzdáleného bratrance a ten se jmenoval Vosol sobě v je typické české jméno takže je docela možné že vy pane generále já jsme nějací vzdálení příbuzní ale nejen proto, ale nejen proto si budeme rozumět myslím. já bych chtěl tu diskuzi zahájit mým vlastním dotazem. my tady projednáváme už řadu měsíců otázku ukrajiny a pokud si vzpomínám, tak e, není to tak dávno, co prezident Ukrajiny Porošenko řekl, že by uvítal spolupráci e, ukrajinské armády s evropskými ozbrojenými silami. Já jsem se chtěl zeptat, já nevím přesně, co měl na mysli pan prezident Porošenko, ale já jsem se chtěl zeptat, existují nějaké takové síly v Evropě, které by byly například schopny tu spolupráci vyjádřit společnými vojenskými cvičeními eh, evropských eh, ozbrojených jednotek s ukrajinskou armádou? Myslím tím vojenská cvičení. Pokud vím, tak jako ta vojenská cvičení NATO se již připravují s ukrajinskou armádou, jestli je, eh, o tom uvažuje eventuálně i i evropská složka ozbrojená. Děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Stetina. Mr. Pasku. Děkuji, pane Štětino, pan Pasku. Děkuji za prezentaci, pane generále. Já mám několik drobných věcí, které bych si rád ujasnil. Já rozumím, že když říkáte, že máte jenom jednu jednotku, která je třeba, eh, třeba mít v nasazení, v boji, je musíte mít v zálahové tři, abyste mohli eh, rotovat a eh, že tedy musíte plánovat na, na celou, tu, na celou tu, toto uskupení. A protože tato základní myšlenka vede k celé řadě i také politických úvah a problémů. Říkal jste také, že ty bojové cílové skupiny nemohou plnit veškerou škálu úkolů, že se nehodí ke všemu. Jakou konkrétní situaci si dovedete představit, kde bychom rozhodli o použití těchto bojových skupin? a protože pak bychom i tak byli blokováni, kdybychom to doplňovali něčím dalším, protože to by byla eskalace těch eh, věcí, bylo by to politické. A víte tedy, čemu eh, čelíme? To bychom vlastně ty eh, lidi obětovali, kdybychom vyslali pouze tu jednu skupinu. Vy jste zmiňoval cvičení Polex. A já nevím, jak přesně fungují je to určitě komponováno z jednotlivých zemí a není to Rada Evropské unie, jak si představuji, je to z jednotlivých zemí, ale dovedu si představit, že tam je přidaná hodnota v koordinaci. A dovedu si představit také, že parlamenty jednotlivých států eh, k tomu, k to, tady musí být zapojeny, protože musí dát souhlas k eh, zapojení a vyslání takových sil. A pak další věc, severské země, vy jste zmiňoval, že tam mají zvláštní eh, takovou tu skupinu, kterou, která jinde neexistuje. Ale u severských zemí zvažovali byste vyslat tyto skupiny na místo, řekněme, těch jižních zemí, protože to by eh, umožnilo eh, určité Eh, doplňování sil, to znamená, že by vlastně jedna ta skupina mohla být po, použita, druhá by se připravovala a to tež by bylo u tého jižního, u té jižní složky. Bylo by to takové možné řešení. A poslední věc, když jste říkal, že ty velké státy, které mm, poskytují ten rámce, rámec, ty rámcové, že tyto by eh, do toho vstoupily, ty pokud ano, tak to asi udělají sami, si představují nikoli v kontextu EU, eh, eh, e takže si myslím, že EU jako taková by musela hledat jiná řešení. Děkuji, pane Pasku, pan Van Orden. Děkuji, paní předsedající a e, jsem velmi rád, že jste zde, pane generále, a vím, že každý úkol, který máte, se snažíte plnit co nejlépe, ale obávám se, že ten eh, úkol, který je před vámi, vám vůbec nezávadí, nezávidím a já se domnívám, že eh, eh, vojenské síly EU jsou skutečně mařením sil. Tyto battle groups nejsou žádným evropským konceptem, evropským pojmem. Je to britský, mm, britský nástroj taktické vojenské uskupení, které vzniklo v 70. letech v Británii. Ten původní cíl bylo mít 60 tisíc eh, mužů v těchto eh, skupinách, které by byly možné, možné rozmístit a eh, potom se tedy tyto skupiny přeměnily v něco takového, co nám spíš zachraňuje tvář, ale nikdy se to vlastně nenasazuje, tyto skupiny. EU Mm, tady vlastně nedoplňuje vojenské, vojenský potenciál. To se, když se o tom čte, tak si myslíme, že to je něco navíc, že je to navíc nějaká hodnota. To není nic takového, je to jenom využití těch sil, které již existují v členských zemích. Jsou, eh, dos, mohou být eh, použity tyto na, na státní eh, jednotky buď pro NATO nebo pro, pro ten vlastní stát a jenom se mohou tedy jaksi použít i pro EU. To jejich rychle tyto skupiny jsou vlastně jenom z koalic vycházejí jednak e, z vlastního NATO a nebo některých těch států, které mají skutečně velké e, e, dovednosti mm, na to samo má asi pět tisíc mužů v těchto jednotkách a má tam i letecké dovednosti a další, které se dají po politickém rozhodnutí do 48 hodin rozmístit nebo nasadit Eh, myslím si, že ty mm, battle groups, ty bojové skupiny jsou skutečně jenom takovou spíš zástěrkou, kterou se snažíme naznačit, že máme nějaké vojenské vybavení. Eh, je naprosto nerelevantní s výjimkou možná, kdyby členské státy se zaměřily na to, co je důležité, to je na to a spíš jakoby neodváděly své pozornosti těmito, eh, pozornost od toho klíčového odnata těmito jinými jednotkami. Eh, je 22 mm, eh, eh, členů EU jsou členové i NATO a ostatní státy se účastní a mohou účastnit a často se účastní těchto cvičení NATO, i když nejsou členy. Takovou spolupráci chceme. Nepotřebujeme již další mechanismy či struktury na úrovni EU a spolupráci EU a NATO. Eh, a pokud EU chce nějak být užitečná v této eh, oblasti, tak by mohla mít doplňkovou úlohu eh, v nějakých civilních nástrojích, které by rozmysťovala, ale měla by opustit pole vojenské. Děkuji, pan Sabajos. Paní Sabajos. Na jen. Ano, já si myslím, že si musíte zase dát sluchátka když budu hovořit. Já pocházím právě ze Švédska. A také jsem pracovala ve švédském parlamentu a byla jsem zodpovědná právě za rozpočet v oblasti obrany. Proto je zajímavé slyšet, že tato bojová skupina pod vedením vlastně Švédů má tak dobrou reputaci Eh, protože to vytvoření eh, stálo hodně peněz a tyto peníze tedy byly využity. Battle Group stojí peníze. Je to náročná věc, nákladná věc pro členské státy a to také vyvolává politickou diskusi na úrovni jednotlivých vlád, zda bychom měli eh, tyto bojové skupiny mít či nikoliv. A důvodem jsou právě vysoké náklady. I ve Švédsku proběhla tato diskuse a probíhá i nadále. Já bych chtěla položit několik konkrétních otázek. A sice týká se to dokumentu, který byl zaslán a kde se hovoří o pěti různých scénářích. Tam se v rámci těchto scénářů popisuje, eh, jakým způsobem probíhá ta vojenská reakce, kdy je nezbytná. A Dále se hovoří o tom, kdy je nutné zaslat tyto vojenské jednotky. A dále se zde hovoří o řešení konfliktu. A to tam není příliš dobře vysvětleno. Byla bych ráda, kdybyste toto dovysvětlil, eh, co je v pozadí této otázky řešení konfliktu z hlediska vojenského nasazení. Dále je tady problematika strategie. A sice v tom smyslu, že je nutné pracovat na řešení těchto konfliktů už před stihu a také po nasazení vojenské jednotky. To znamená, musí tady být nějaká strategie také eh, odstoupení z toho konfliktu. A ne vždy tedy se toto eh, eh, vyřešilo dobře. Dále se zde hovoří také o tom, jakým způsobem má probíhat toto rychlé rozhodování, tento proces rychlého rozhodování. A dále eh, vlastně ta politická část eh, by měla být vejmuta z hlediska řešení krizí a konfliktů. Co to znamená? O co tady jde? Není možné mít eh, politické nebo vojenské nasazení, pokud zatím nestojí politické rozhodnutí. Je nutné umět vysvětlit, proč vlastně proběhlo toto nasazení a jak to bude probíhat z hlediska phasing out. A dále eh, bych se chtěla podívat na otázku také vnitrostátních parlamentů a jejich rozhodovacích pravomocí. Ty parlamenty jednotlivých státek by měly být zapojeny před stihu předtím, než dojde k rozhodnutí poslat tyto skupiny. Ale to vyžaduje spoustu času ale zároveň je to velice důležité, protože eh, parlamenty v konečném efektu nesou odpovědnost za to, co se poté bude dít a zda toto nasazení bylo dobré nebo špatné. Politici musí převzít tuto odpovědnost v konečném efektu a proto politický proces a politické rozhodování je velmi důležité, tak aby to proběhlo v pořádku a to od začátku až do úplného konce. A dále, kladu si také otázku, zda můžeme řešit tyto problémy díky eh, tomuto kvalitnímu dokumentu, nebo zda ty problémy budou i nadále existovat. Samozřejmě nestačí tento dokument, je nutné ho také mm, aplikovat a samozřejmě politický proces nesmí být zanedbávan v tomto smyslu. Pan Krasnodem. Děkuji. Thank you. Uh, mm, Já bych se rád uh, zeptal na uh, strategická letecká řešení, leteckou přepravu a jak dlouho mm, bude tato um, toto konkrétní řešení, tento konkrétní nástroj fungovat, jak dlouho to bude trvat a můžete mi vysvětlit toto dočasné letecké řešení, tady se říká, že v roce v lednu 2016 byl, bylo 15 zemí podepsalo uh, smlouvu s nějakou ceřinou společností uh, ruskou, což možná v roce 2006 byl rozumný krok, ale dnes té dané situaci uh, Eh, vzhledem k tomu, jak vypadá situace kolem Černého moře, tak eh, si myslím, že tento mm, nástroj a jako eh, občan jedné z evropských zemí jsem šokován, že vlastně jsme mm, závislí v této konkrétní dodávce na ruské společnosti, která, ruské společnosti, která poskytuje letadla Eh, těmto bojovým skupinám a že naše bezpečnost vlastně závisí na této ruské společnosti a ruských letadlech. Můžete eh, vysvětlit, jak to zapadá do té dnešní situace a jak dnes se díváme na, eh, tuto, mm, na toto rozhodnutí ve světle stávající eh, ruské strategie a stávajících ruských vztahů s NATO. Děkuji. A nyní bych ráda položila otázku i já sama. Pouze hypoteticky, jak byste popsal možnou bojovou situaci, vojenskou situaci, kde by byly tyto jednotky eh, nasazeny bezodkladně. Eh, já vím, že jsou zatím fungují pouze k budování mm, eh, a k budování svě, své vybavenosti a jak, eh, že vznikají, že jsou základem určité možnosti spolupráce, ale kdyby mohly být hypoteticky tyto jednotky eh, nasazeny, nasazeny v jakých situacích vidíte možnost pro nalezení určité rovnováhy Eh, je eh, nasadit, eh, protože je mm, zde potřeba jednomyslné rozhodnutí. Pan Van Orden zmiňoval hlavně na to, že i tam jsou problémy a že často v rámci na to vzniká ten, se používá ten vzorec koalice těch připravených, těch ochotných. Tak jak si připravuje, představujete takovou situaci, kde by byly tyto jednotky eh, nas, nasazeny v nějaké reálné situaci, kdyby mohly eh, začít působit? Thank you very much. Thank you for your questions. Děkuji vám za vaše dotazy. Děkuji vám za eh, laskavý úvod a to mi připomíná krásné město Prahu. A část má rodiny od někud odtud. Takže k těm vašim otázkám. E, Ukrajina, jak víte, neexistuje politické rozhodnutí na straně Evropské unie vnést vojenský rozměr do toho, jak Evropská unie eh, jedná, eh, řeší eh, ukrajinskou krizi. Ovšem některé členské státy bilaterálně do, v různé míře podporují Ukrajinu a u některých to znamená i včetně cvičení. Ale ještě bych k tomu dodal, že probíhá spolupráce s Ukrajinou spojená se CSDP a jak už možná víme, Evropa byla a do jisté míry dosud přispívá ke společné bezpečnostní a obrané politice. A plně si uvědomujeme, že v současné době Ukrajina má jiné naléhavější problémy, než aby přispívala k společné bezpečnostní a e, obrané politice. My ale samozřejmě víme, že e, Evro- Ukrajina žádá o posílenou spolupráci a tyto požadavky se momentálně studují v kontextu Evropské unie. Ehm, přicházela by v úvahu další podpora. Teoreticky za to například by bylo možné navazovat na ehm, misi, kterou jsme už na Ukrajině rozmístili. To samozřejmě ještě nebylo rozhodnuto. Teď, pane Pasku, ehm, k vašemu dotazu ohledně rotace bojových skupin. Rotace jako taková se nepla- ne, pro bojové skupiny neplánuje, ale pochopitelně, že musíme plánovat na delší dobu dopředu, než jenom použití bojové skupiny. Není nějaká užitečná, eh, žádná použitelná strategie odchodu eh, do, jenom na ty čtyři eh, měsíce, ale na začátku se nejedná jenom o bojových skupinách a vojenských silách. Jedná se o jaksi určitému mixu evropského přístupu a nástrojů, což by pak mělo vést a definovat naši strategii exitu odchodu od samého začátku. Samozřejmě, pokud eh, eh, si budete přát udržovat eh, sílu někde na válčišti, tak budete potřebovat, aby byla posílena zhruba čtyřikrát. Pokud by se měla taková bojová skupina použít, pak by samozřejmě ten objem po čtyřech měsících se změnil. Možná, že už by se stav dal snížit, ale také by třeba um, mohlo stát, že bylo zapotřebí po, posílit. A to by mělo dopad na generování sil na, v Evropské unii, proto to musíme začít brzy uvažovat. Ohledně eskalace. Já bych neřekl, že rozhodnutí použít nebo nepoužít bojovou skupinu eh, bylo zablokováno možností eh, eskalace v minulosti, v minulé politice společné odbor politiky v oblasti obrany a bezpečnosti. Bylo to spíše blokováno tím, že zda se jednalo o to, zda je to vhodné pro daný účet. Myslím například léta 2007 až 2008, tehdy to byla velikost eh, brigády a eh, bojová skupina má velikost praporu. Ale můžeme samozřejmě začít od toho a potom přejít posléze až na velikost brigády. Čili nejedná se o efekt eskalace nebo potřeby většího množství na konci, které by nějak zablokovalo rozhodnutí tu pohodovou skupinu použít. To byly různé věci. Politická cvičení, ano, máte naprosto pravdu, že eh, v tom se účastní členské státy, ale stále více i my se toho účastíme, abychom radili a ilustrovali nejenom, co to je bojová skupina, ale jak se dá potenciálně v konkrétních scénářích použít. A členské státy stále více eh, mají také stále více těch, kdo se o tuto politiku zajímají. Dále nordický aspekt severských států a států kolem Středozemního moře. To je politič, politická choulostivá otázka a, necít, ne, a netýká se to jenom aklimatizace bojové skupiny. To se dá překonat jinými způsoby ale eh, na začátku tohoto roku na úrovni eh, ředitelů politiky pro obranu jsme hovořili o tom, do jaké míry by mělo smysl úplně přeorientovat složení eh, naší bavové skupiny. Ale spouštěčem nebyla aklimatizace, ale společný soubor zájmů. A samozřejmě, že je tady významné politické riziko, aby se nevytvořily mezery v rámci solidarity uvnitř společné bezpečnostní a obrané politiky. Čili se s tím nadále nic nedělalo a zatím se to aktivně tedy neprobírá. A ho, také s vámi souhlasím, co jste řekl, že velké eh, takové národy, velké rámcové národy asi budou eh, jednat samostatně. Je tady eh, link na článek 44, ale tady je zároveň taková rozproplná situace. Pocit, zda by to mělo znamenat politické potvrzení ex post eh, anticipované akce, čili v těchto trendech se diskuse ubírá a proto pořád diskutujeme článek 44 pan Van Orden odešel, ale eh, velice jsem rád, že se tady vysvětlil koncept této bojové skupiny. Ano, je to vojenský koncept, nikoli politický, a také je to vojenský termín. Jenom na vysvětlení. Společná bezpečnostní a obraná politika eh, se zabývá rozsáhlými oblastmi, kde i z vojenského hlediska jak si přicházíme do nových eh, oblastí. Jedná se i o výcvikové poradní mise a řekl bych, že jsou docela úspěšné. velké náklady. Ano, to můžu potvrdit, že se jedná o hodně peněz a atenský mechanismus se měl vlastně šířeji reformovat, než tomu zatím je. Ohledně těch pěti scénářů, ano, je tady scénář prevence konfliktu. Neřekl bych nutně, že v právě v tomto konkrétním scénáři bojová skupina má svoji úlohu, ale takový scénář se může změnit a eskalovat v něco, kde by bylo dobré mít eh, možnost rychlé reakce ze strany Evropské unie. Ať už budeme dělat cokoliv, eh, s tímto eh, vojenským nástrojem v evropském kontextu od samého začátku je zasazeno do daleko širších politických úvah. A eh, neustále probíhají diskuse, teď konkrétně i s ohledem na eh, Radu zahraničních záležitostí v pondělí, tak myslím, že ten případ politic, přístup politického rámce, to eh, je vlastně přístup, který chce všechny nástroje dát dohromady a má to stanovit i určit i použití vojenského nástroje, nikoliv naopak. Já bych šel dokonce ještě dále a řekl bych, že samozřejmě je tady velký tlak na to, aby už se konečně ta bojová skupina použila, což je zcela pochopitelné přijatelné. Ale vůle použít eh, eh, bojovou skupinu by neměla být určujícím faktorem pro akce Evropské unie. Muselo by to do, toho, do těch potřeb zapadnout a to takže dobře. Ale například vojenská přítomnost v konkrétní oblasti by neměla zase být určena eh, ve velikosti bojové skupiny. Ta by mohla znamenat tu první vstupní složku a pak by třeba byly nutné i další jiné prostředky. A zase ten váš dotaz na strategii odchodu to není nikdy jenom vojenská záležitost, vždycky je to eh, kombinované. Samozřejmě může to znamenat předat věci další síla, ale jak jsme to viděli ve Středoafrické republice, je to zasazeno do daleko širších procesů eh, v Bangri, tedy odehrává se to spolu i s OSN, kde my, Evropané, hrajeme velmi významnou úlohu a to je něco úplně jiného, než co jsme dělali před třetím. Čili taková ta přemostovací vojenská úloha se nám tady daří výkonná úloha a teď přecházíme k nevýkonné roli. Čili to je docela dobrý příklad úspěšné strategie odchodu. A také souhlasím s tím, co říkáte, vynechat tedy teď z toho eh, prvky politického rozhodování, aby se to urychlilo. Nikdy ovšem eh, jsme nechtěli nějak vyloučit jako takový proces politického rozhodování, to v žádném případě, protože samozřejmě, že rozhodnutí musí udělat rada. Ale ještě více je třeba zdůraznit, že na politické straně bychom raději dodávali prvky jako PFCA, aby to bylo komplexnější. A tam, kde to potenciále můžeme naopak eh, Eh, stenčit, tak to je eh, vypracování například strategických alternativ. To je samozřejmě nutné, ale může to vypadat různě, pokud například je nutnost jednat rychleji. Takže pak se to může naplánovat jinak. Čili pak můžeme jednat rychleji i v rámci koncepce řízení eh, krize a potom po provedení operačního plánu to zase ukončit úloha národních parlamentů, tu ta tady zajisté existuje, abych byl úplně otevřený z vojenského hlediska. E, to představuje samozřejmě e, obtíž co do termínu protože já se jenom o to poslat konkrétní, zajistit na začátku e, oso, eh, ty, ty lidi, lidi, vojáky, a to se týká i obla, období pohotovosti a to může trvat docela dlouho, ta pohotovostní situace, ale pak se budeme muset znovu zeptat, je, zda, znovu zeptat členských států, zda jsou ochotní také použít eh, ty, koho poskytli do bojové skupiny. A zase eh, je třeba nejprve přijmout eh, koncepci řízení krize a pak operační plán, ale velitel ten může doporučit zahájení operace prací pouze v tom případě, že bude mít k dispozici příslušné eh, síly. V tomto případě eh, eh, síly v rámci bojové skupiny je to nadále velká výzva, i když pro mnohé státy je to jistě proveditelné. Ale e, abych se vrátil k té vaší otázce, jsou zaangažovány e, národní parlamenty? Ano, SALIS, ano, já, jistě je to e, dočasné řešení a také čistě komerční. Je to podloženo kontrakty, které se zatím zcela plní. My závisíme na těchto typech letounů. Není mnoho typů letounů na světě, které eh, by mělo tyto, takov, ty, ty, ty charakteristiky, které mají Antonovi. A my samozřejmě na nich úplně nezávisíme. Máme i jiné prostředky, například Eh, prostřednictvím eh, ed, eh, velení v Edhovnu pro leteckou dopravu, přepravu je možné je řídit. A v Edhovnu máme k dispozici i jiné možnosti, které jdou daleko za rámec Salis. Čili máme takové rezervní pozice a možnosti. A paní předsedkyně k tomu, na co vy jste se ptala, potenciální válčiště. Já už jsem zmiňoval, čat to mohl být například jedno středoafrická eh, Afrika o této platí ještě více, protože ve Středoafrické republice jsme měli správné termíny, správnou velikost a také rychlý proces politického rozhodování a vojenského plánování a nakonec se rozhodlo tedy nepoužít bojovou skupinu. Já nebudu zabíhat s vaším dovolením do podrobnosti, ale myslím si, že je tady prostor pro použití bojových skupin budoucnosti jakožto pro začátek, čili ne, že by to bylo jediné řešení. Tím se vracím také k té švédské otázce. Nikdy to nebude jediné řešení. Uh, pak je tady jeden aspekt, který eh, neustále eh, si ověřujeme s našimi veliteli bojových skupin, a to je intervence situaci, kde Eh, současná stávající operační mise se dostává do obtížné situace. Například je zapotřebí provést evakuaci a to by se mohlo udělat i při podpoře bojové skupiny. Děkuji, pane generále. Já bych se vrátila ještě k tomu, na co jsem se ptala. Týká se to Salis, Antonova, těchto dopravních letounů Antonovů. Um. Určitě jsou to vhodná letadla, ale jsou to letadla, která jsou vyráběna na Ukrajině. A já jsem viděla eh, fotografie Antonovů s ehm, eh, ukrajinskou eh, vlajkou či eh, ukrajinským znakem. Nejsem si tím úplně jistá, nicméně nemyslíte si, že Eh, je to skutečně situace pro určitý přeskum a revizi těch stávajících smluv, eh, pokud jde o tato letadla, a, a protože máme tady sankční režimy, eh, měli bychom ukázat, že podporujeme tento přístup, přístup sankcí, který považujeme za úspěšný a, a mm, pravděpodobně je nyní vhodná doba i místo na to mm, přeskoumat to rozhodnutí, které bylo učiněno dříve. Prosím. Já e, podporuji, pokud jde o ty banky, ty jsou u e, národním ukrajinským letounem. Ty Smlouvy byly ale uzavřeny eh, členskými státy. To nejsou evropské eh, smlouvy, smlouvy Evropské unie, čili je to na členských státech, aby zvážili tyto eh, smlouvy. Pro mnoho členských států by to nebylo jednoduché odstoupit od těchto stávajících ujednání protože my máme nedostatek, globálně existuje nedostatek strategických eh, vojenských, tedy leteckých eh, vybavení pro letecký přesun. To je strategický globální nedostatek a mm, doufám, že členské země by tento nedostatek nebo budou připraveny tento nedostatek nějak řešit, ale je to na nich. Jsou tady ještě nějaká další mm, žádosti o slovo? Pokud tomu tak není, tak vám Pane generále, velmi děkuji za účast na našem dnešním jednání. Já bych ráda informovala mm, členy výboru, že před červnovou Evropskou radou Eh, budeme mít na našem pořadu jednání eh, celou řadu bodů, které se týkají eh, společné obrané politiky a budeme tedy se k tomuto tématu vracet. Budeme se k tomu vracet také při na schůzce, která bude navazovat na setkání ministrů obrany protože ti mají též podstatnou eh, úlohu. Eh, děkuji vám, pane generále, děkuji všem členům výboru a sejdeme se v pondělí 20. dubna odpoledne. Tím ukončuji naše dnešní jednání.